Kolonebo Vážené kolegyně a kolegové, budete-li souhlasit, tak začneme. Jako první na pořadu, na jednání máme tady jako hosta pana Karla Suota, který nám představí zprávu o klíčových výsledcích ESFRI, tedy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury. Dali jsme si na to celou hodinu času a potom eh, půjdeme eh, k dalším bodům. Máte tedy slovo, pane Ricuto. Já se vám eh, pokusím poskytnout eh, nejnovější informace o vývoji eh, Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury. Jedním z důvodů, eh, proč před vás předstupuji, je, že parlament v minulosti byl velice vstřícný vůči činnosti v oblasti výzkumné infrastruktury. Jerzy Buzek se aktivně účastnil celé řady našich jednání a neustále nás tlačil k nějaké činnosti zejména eh, v vyrovnávání těch možností na západě a mezi západem a východem. Má stručná prezentace eh, začíná eh, stručným úvodem strategického fóra, který, které bylo vytvořeno v roce 2002 radou ministrů a ve kterém jsou eh, členy hm, ministři pro eh, výzkum eh, členských států a přidružených států a zástupce Evropské komise. Naším cílem je zajistit koherentní přístup k hm, tvorbě koncepcí této oblasti a napomáhat multilaterálním iniciativám my hlavně budujeme důvěru. To je v Evropě opravdu třeba. I když eh, někdy eh, se nám to vrátí zpátky, respektive se to obrátí proti nám. Tím, že eh, budujeme důvěru, tak se pokoušíme, pravděpodobně úspěšně, rozvinout tu politiku dlouhodobého, dlouhodobé výzkum, infrastruktury výzkumu v Evropě. A jde o to, abychom eh, zapojili všechny úrovně eh, státní zprávy, eh, aby se to, do toho zapojovali v obce, regiony, státy i celá Unie. Co to je výzkumná infrastruktura? Věda ve všech oblastech potřebuje konkrétní nástroje a prohlubování poznání si vyžaduje eh, neustálou technickou odezvu, takže pořád tady máme výzvy a eh, reakce eh, ze strany techniky. A navzájem se tyto tedy vyvolávají. Některé ty nástroje jsou příliš drahé pro jakoukoliv jednotnou zemi, takže musí být dány k dispozici jako mezinárodní výzkumná infrastruktura, musí být otevřené těm nejlepším výzkumníkům z celého světa. Moderní výzkumná infrastruktura Eh, je jak jednostranná, tak distribuovaná, nebo na jednom místě tak distribuovaná. A zvýšení eh, kapacity informačních a komunikačních technologií nám umožňuje propojit tuto infrastrukturu a vytvářet eh, potřebné poznání. Ehm, tady vám chceme ukázat, že existují různé vědecké obce, které navzájem spolu komunikují. Pokud například hovoříte o ehm, Eh, v globálním oteplování potřebujeme, potřebujete společenské vědce, potřebujete energetiky, potřebujete eh, další vědce a musíte syntetizovat jejich poznání. Eh, v souvislosti s, výzkum, s infrastrukturou výzkumu hovoříme o dynamickém poznání a o takzvaném inovačním trojuhelníku. Vědec, výzkumná infrastruktura je eh, součástí eh, tohoto trojuhelníku. Je třeba vytvářet tedy, eh, tedy zajišťovat aktivity v oblasti vědy, vzdělávání, techniky i řízení. Ve vědě, ve vědě potřebujeme lepší řízení a tímto směrem my se pohybujeme to potom uvolní eh, tvořivý eh, eh, výzkumný potenciál zaměstnanců, uživatelů i poskytovatelů od vědců až po zástupců, zástupce průmyslu. A tím se z toho stane klíčový socioekonomický faktor. Místo toho, abychom si tady nakreslili trojuhelník, tak tady máme takový diamant. Tady máme průmysl spojený s lidmi, s výzkumem na univerzitách, vzdělání, výzkum a inovace prostřednictvím eh, té infrastruktury výzkumu. Pokud bych měl hovořit o tom, eh, eh, co to může přinést, tak uvidíte složitý obrázek od politického úspěchu k výměně intelektuálního poznání místo odlivu mozku k vědeckému cestovnímu ruchu. Budeme hovořit o vysoce kvalitních eh, veřejných zakázkách. O tom se také v Evropě ostatně často hovoří a ještě eh, máme před sebou prostor ke zlepšení. Tady bych vám uvedl eh, příklad. Tohle je Grenoble, takzvaný polygon. Je to takový poloostrov v Grenoblu, který je obklopený dvěma různými řekami, jež se zde slévají. To vidíte tady vlevo. A v 70. letech eh, jsme se na evropské úrovni eh, rozhodni eh, vytvořit mezina, mezivládní infrastrukturu, tedy mm, instituci k postavení tady té kulaté budovy. Francie, Německo a Anglie se toho především účastnili, ale potom se do toho připojilo řada dalších zemí a potom jsme se rozhodli vytvořit další podobné evropské zařízení. Tato oblast a oblasti e, napojené e, s touto oblastí jsou nyní e, plné průmyslu a vzkvétají hospodářsky. Není to ovšem nic nového. Pokud se podíváme zpátky do středověku, tak asi víme, že knihovny opatství v středověku mm, nebyly jenom takovým výzkumným zařízením pro zkoumání eh, v nebe, ale vytvářela se tam celá řada technologií, které byly třeba k zachování a přenosu poznání eh, z římských, arabských a eh, řeckých zdrojů. A oni tehdy vytvářeli také stavební techniky, chemii, potraviny a nápoje a těch nápojů řádme, známe spoustu z těch různých opatství, aby mniši mohli tedy dále fungovat. A oni byli takový eh, předchůdci eh, renesance. Pokud se podíváme na to, odkud ta dynamika pocházela v renesanci, tak eh, vidíme, že v obchod a technika v Evropě se zrodily právě z těchto míst. To znamená, že světové špičkové infrastruktury pro výzkum jsou pro nás klíčem. Tady vidíme, že se to odráží v deklaraci z Lundu i v deklaraci z Donastie z 10. Eh, březne, eh, z 10. dubna, pardon, února. Eh, a také mm, příslušné dokumenty Evropské komise to odrážejí. Jde o to, aby ty příslušné aspekty byly eh, tedy zohledněny v projektech Evropské unie. Problémem je, že žádná jednotlivá eh, země nemůže sama eh, financovat otevřenou vědeckou infrastrukturu. Řada zemí má nějakou infrastrukturu nebo majitní potenciál, ale často nejsou schopné je modernizovat tak, jak by bylo třeba. Těch infrastruktur je asi 300 a stojí asi, nebo stály asi dohromady přes 100 miliard eur ale, a roční náklady eh, činí asi 10 až 15 miliard eur. Nicméně je obtížné je otevřít bez nějaké schody. Jedině, když eh, budeme eh, dávat dohromady nové zdroje, tak se Evropě podaří získávat a modernizovat ty nové infrastruktury, tak aby se eh, mohla srovnávat eh, se stávajícími mocnostmi, tedy se Spojenými státy a s Japonskem, a také, aby eh, se vyrovnala Indie, Indie a Číně, rostoucím mocnostem. To si to jsme si uvědomili v roce 2000, když byl vytvořen Evropský výzkumný prostor a, v návaznosti na něj i Evropské strategické fórum. Čili tak my jsme e, začali. Pokud shrneme naše aktivity, tak e, tam vidíme celou e, řadu oblastí. Jedním z pohledu, který eh, my používáme při naší práci, je vyrovnání eh, prost, eh, vyrovnání východu a západu. Potom jde o používání nových instrumentů v elektronickou infrastrukturu věde, takzvané vědecké krajiny. Tím se také zabýváme, potom se taky zabýváme aspekty řízení a otázkou v o, o, otázek, tedy sdílení a sídel infrastruktury. Máme velice silný eh, vztah s Evropskou unii při přípravě našich projektů. Jak asi víte, existuje nový právní rámec, který Rada schválila pro naši činnost a také eh, máme eh, už právní tedy základ pro vytvoření infrastruktury na evropské úrovni. A eh, nyní tedy eh, společně pracujeme na výhledech do roku 2020. Existuje určitý, určitý takový cestovní plán. My jsme ji představili už loni na tomto výboru. My jsme vybrali a tedy vytipovali 20, 44 výzkumných projektů, eh, kterých bude třeba, abychom zajistili plnou konkurenceschopnost Evropy. Těchto 44 projektů bylo eh, vybráno jednohlasně ze 200 projektů. Takže eh, tomu se říká budování důvěry, respektive jeden, to je jeden z jeho účinků. Tyto projekty budeme ještě o několik rozšiřovat eh, v oblasti zdravotnictví, eh, potravin a energetiky. Důležité je, že 28 z těch 33 eh, členských států a přidružených států si vytvořilo své vlastní národní cestovní mapy a z toho 13 je vydáno a 21 financováno s určitými dodatečnými zdroji. Tady vidíte, že tedy vytváříme společné instrumenty pro Evropu. Tak bych tedy eh, schrnul ty eh, jednotlivé eh, země. Většina těch zemí jsou nové země, nikoli staré země. To si myslím, že je velice důležité. Deset z těch 44 infrastruktur už se buduje, 8 se posouvá k implementaci a 10 Eh, už eh, eh, u deseti už se pracuje na technických aspektech, takže to je docela velký úspěch. Potom k dalšímu klíčovému vývoji. Na rozdíl od Spojených států u nás se financují vědy o lidském těle, fyzika, medicína i další vědy. A to pomáhá strukturovat i Eh, vědeckou obec na úrovni eh, nebo v oblastech, eh, na úrovni Evropy v oblastech, kde se s tím zatím nepočítalo. Samozřejmě máme také regionální partnerské nástroje, které nám pomáhají dosáhnout, dostat se do těch nejodlehlejších regionů, aniž bychom se dostali do fáze, kdy je příliš velká konkurence mezi těmito. A jde také o to, že se vytváří takzvané inovační ekosystémy. Eh, nechceme oddělovat eh, výzkum eh, v inovace a průmysl. Vytváříme takzvaná centra excelence a velice dobře se nám spolupracuje s Ruskem, Indií, i Spojenými státy. Jsme nyní Čemu jsme se poučili, když jsme řešili tyto problémy? My můžeme budovat evropský eh, výzkumný prostor pro ty eh, výzkumné infrastruktury budováním důvěry a na důvěře. Tím pádem můžeme přilákat evropské, státní a místní eh, zdroje a financování na výstavbu lze dosáhnout i pomocí jiných zdrojů, ku příkladu otevřeným přístupem, provozování pro excelenci určitě se vyskytnou limity vnitrostátního financování. Evropská unie je jediným zdrojem dalšího financování k podpoře excelence a e, to by mělo pokrýt 20 až 30 mezinárodního provozu. na rozdíl od těch současných 0,25 Další kroky my musíme dosáhnout trvalé udržitelnosti, umožnit kontrolu kvality, přitáhnout lidské zdroje a v neposlední řadě eh, hovořit jedním hlasem ve všech vědeckých oborech, když eh, vyjednáváme na globální úrovni. Eh, takže celkem řečeno, celoevropské úsilí je zapotřebí, aby se zajistila institucionální excelence, která by doplnila Eh, evropský eh, eh, výzkum, což je úsilí Rady pro individuální excelenci. A bereme v, údo, v úvahu také to, že výzkumné infrastruktury kombinují průmysl, inovace a výzkum. A když si toto uvědomíme, tak vlastně můžeme přetvořit eh, Evropský výzkumný ústav na novou eh, eh, výzkumnou oblast. To bude ode mě všechno a teď bych rád poděkoval poslancům Evropského parlamentu, poděkovat radě i komisi za stálou podporu a doufám v ní i nadále. Děkuji. Děkuji. Jako první se přihlásil kolega Gierak. Děkuji, pane předsedo. Když se podíváme na koncentraci evropských infrastruktur, tak si uvědomíme, že při větší roztříštěnosti by to bylo dobré pro především mladé, vědce a eh, uchránilo by nás to před odlivem mozku. V návaznosti na Lisabonský proces je jasné, že vzdělávání a odborná příprava jsou velice důležité, infrastruktura, o které hovoříme, je velice nákladná, právě tak její údržba. A pak je tady ještě otázka, je to nezbytné, máme-li prosadit mobilitu pro výzkumníky a vědce. To je důležitá dimenze vnitřního trhu. Toto poselství eh, se ale asi nedostalo eh, eh, k uším vlád členských států a to mě přivádí k otázce, kterou chci položit. Co se týče využívání, čerpání strukturálních fondů, protože Eh, je zřejmé, že peníze z regionálních fondů eh, se eh, řídí jiným nařízením a čerpají se jinak tyto peníze. A to sebou nese určité obtíže. Ku příkladu tady v bodě 4.3 stojí, že je možné získat přístup ke strukturálním fondům, a i e, k financování z Fondu soudržnosti na období 2007 až 2013. Já jsem poněkud překvapen, když toto čtu, protože když se podíváme na otázku e, infrastruktury pro ochranu životního prostředí a výstavbu, tak toto nebude snadno proveditelné. Takže ta otázka, kterou mám, je tato. Eh, jsou už nějaké příklady eh, využívání fondů z těchto zdrojů? Eh, používal se fond soudržnosti na budování výzkumných infrastruktur někde v Evropské unii? Já vím, že ta otázka je poněkud příliš podrobná. hovořím o tom, jestli má být ta infrastruktura spíše koncentrovaná geograficky, anebo spíše Eh, nebo spíše rozdělená do více lokalit. Eh, hovoříme o eh, takzvaných inteligentních či chytrých městech, kde se realizují výzkumné programy a buduje se experimentální infrastruktura pro výzkum. To by mohlo jít ještě až za tu evropskou dimenzi. Mohlo by to oslovit i zbytek světa. Takže to je moje otázka, která se týká e-měst. Děkuji, kolegyně Hercogová. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, eh, pane Rizuto. Eh, Já se domnívám, že všichni, kdo se věnují výzkumu v Evropě, tak znají vaše jméno. Především znají vaše odborné znalosti v této oblasti. Především pokud jde o výzkum a vývoj v podstatě v celé Evropské unii. Já se domnívám, že i když Maďarsko v tom období v roce 2000 ještě nebylo součástí EU, to znamená ta znalostní ekonomika, myslím si, že je to správný krok vpřed a jde o následky celé této problematiky. Proto se domníváme, že je zásadní vydat se tímto směrem. Moje první otázka zní, Máme zde 44 projektů na našem seznamu. Kdy si myslíte, že dojde k otevření či zahájení toho prvního? Domníváte se, že dojde k takovému okamžiku, kdy něco už bude realizováno, kdy to bude funkční a v podstatě jaká bude frekvence těchto projektů. Jedna věc, o kterou jsem se zmínila v našich předchozích setkáních, když se snažíme vlastně najít nějaké nějaké možné uplatnění pro Esfry, Možná bychom si měli uvědomit všechno, že všechno prostě na sever od Pirenejí je vhodné pro tyto projekty. Možná to není pravda, ovšem to je pohled mnoha lidí a když se podíváme na to, o čem jste se zmínil, to znamená ta výměna v Evropě spíše než odliv mozku v jednotlivých regionech, tak si myslím, že bychom se měli podívat i z tohoto hlediska na celou problematiku. Jinak ta solidarita nám misí z Evropy a ty země, které plní, ale mají omezený, omezenou návratnost eh, investic, eh, ztratí ten optimistický přístup. Důvod, proč se ptám, je ten, že já tento váš projekt sleduji, věnuji se těmto záležitostem ELI projekt, ESFI projekt, u obou probíhala rozsáhlá diskuze v, něme, v, v mé zemi v Maďarsku a je zde veliký rozdíl, protože jeden je financován různými členskými zeměmi a ten druhý strukturálním fondem. To znamená, že i nové země to mohou provádět na základě těchto evropských fondů, což není situace stejná jako u jiných projektů. Toto jsou mé hlavní otázky. Poprosila bych vás o váš postoj, to znamená solidarita v Evropě, jak reagovat na odliv mozku, to znamená um, všechny záležitosti, které jsou severně od Pyrenejí a západně od naší hranice. Ostatní si myslím, že by nebylo vhodné. Děkuji, pan Kalas. Děkuji, πολύ κύριε να ευχαριστήσω τον κύριο Ρεζούτο για την πολύ ε, παραστατική του παρουσίαση του ΕΣΦΡΙ. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω... Takže pokud dovolíte tato prezentace odpoledne, já bych rád řekl, že ji samozřejmě vítám, vždycky jsem byl nakloněn všem iniciativám, iniciativám Evropské unie v této oblasti, v oblasti výzkumu, vývoje. Podíváme-li se na dlouhý seznam všech infrastruktur, které spadají pod ESFRI. Ostatní projekty, které probíhají jinde, myslím si, že tento seznam jasně poukazuje na to, že v Evropské unii existuje určitá jednota, určité spojení úsilí v oblasti výzkumu vývoje. Kolegové už se o tom zmínili. Moje otázka na vás, pane Ricu, to je mm, velice praktického charakteru. V oblasti výzkumu se často hovoří o solidaritě, hovoří se o geografických, strukturálních, strukturálním rozdělování určitého úsilí či práce v této oblasti. A já osobně, já osobně pocházím ze země, ve které První věc, která napadne naše občany, když hovoříme o výzkumu, o mm, excelenci v této oblasti, tak eh, zrovna ta solidarita nás asi nenapadne. My jsme v této oblasti, mm, si myslím, že ta ambice stát se světovým mm, jakýmsi průkopníkem této oblasti, tak nám není úplně um, blízká tato myšlenka. Švédové hovořili o určitém ráji v této oblasti, ovšem myšlenky jako solidarita, spolupráce v této oblasti, jak si podle našeho názoru nezlepšili naši pozici globálního lídra. Pokud je o centra výjimečnosti, excelence, víme, že v Evropě máme tato střediska, to je dobré, ovšem solidarita znamená něco jiného. Máme zde svobodu pohybu, myšlenek, mm, občanů nejenom v Evropě, ale mimo Evropu v globálním měřítku. Právě proto bychom měli využít veškeré nástroje, které máme k dispozici pro dosažení našich cílů. Vy jistě máte zkušenosti, know-how, Jestli nějaká, nějaký způsob, jak se dostat na tuto celosvětovou úroveň, nebo jak dosáhnout této úrovně, kde se domníváte, nebo kde jsou právě ty oblasti, ve kterých bychom mohli, mohli generovat nebo přijít s opravdu s velice kvalitním výzkumem a vědou. A druhá záležitost, která je spojená s mou otázkou, je do jaké míry si myslíte, že tento akční plán nebo tato cestovní mapa, kterou připravili jednotlivé členské státy, do jakého rozsahu by mohly Mm, pomoci v, tomto, v dosažení tohoto cíle, protože víme, že evropská integrace nebo využívání všech našich kulturních hodnot, výzkumů v oblasti, to znamená jednotlivých výzkumných center, center výjimečnosti, to jsou záležitosti, díky kterým se chceme dostat na špičkovou úroveň, celosvětovou úroveň. Víme, že je zde veliká konkurence, že je zde mnoho významných hráčů a proto cesta, kterou bychom mohli dosáhnout tohoto cíle, je cestou velikých rozsáhlých projektů, které budou vyžadovat obrovské úsilí. Domníváte se, že na základě projektu, do kterých jsme se zapojili v současné době, se nám povede dosáhnout tohoto cíle. Já osobně věřím v projekty podobné, jako je ESFRI. Domníváte se, že právě toto je tou správnou cestou k dosažení našich cílů? Děkuji. Děkuji. Další kolega, pan Mesároš. Děkuji, vážený pane předsedo. Především bych rád poděkoval, bych rád poděkoval panu Rizitovi za jeho velice zajímavou prezentaci. Všichni, ano, sedím zde, pane předsedo, sedím zde. My všichni jsme opravdu rádi, že došlo jednak k předložení těchto plánů, určitých vizí do budoucna, pokud jde o tento projekt ESFRI. Zmínil jste se o třech pilířích, to znamená výzkum, technologie a vědomosti. Ovšem já osobně mě zde schází role vyššího vzdělávání v tomto procesu. Proto bych se rád zeptal na váš názor. Co si myslíte o spolupráci mezi institucemi vyššího vzdělávání a výzkumnými středisky? Protože veliká část výzkumu právě probíhá na poli univerzit. Doktoranti, studenti, doktorantského studia představuje a hrají důležitou roli v tomto směru, jakým způsobem byste mohli motivovat spolupráci a zároveň se dostat nebo spolupracovat právě s tímto univerzitním prostředím. Děkuji. Děkujeme. Další kolega. Další kolegyně, děkuji, vážený pane předsedo. Rovněž bych ráda poděkovala za toto vystoupení a ráda bych položila dvě otázky. Jsou to dva body, o kterých jste se zmínil, ovšem poprosila bych ho o podrobnější informace. První se dotýká určité obavy střednědobé, dlouhodobé financování, udržitelnost finanční právě této struktury, infrastruktury výzkumné. Jistě zde vidíme mnoho problémů, pokud je o získání finančních prostředků pro tuto infrastrukturu. A druhá záležitost, vy jste se o tom už zmínil na konci vaší prezentace, Jakým způsobem nahlížíte na vztahy mezi výzkumnými infrastrukturami a EIT, touto novou instituci a společnými výzkumnými středisky. Pokud víme, tak eh, jsou to oblasti, které se věnují především energetické oblasti, klimatickým změnám, informační společnosti, informačním technologiím a tak dále. Moje otázka zní, zda už máte, zda už eh, začala určitá ta spolupráce, která by umožnila spolupráci nebo teda e, práci mezi ETI a společnými středisky výzkumnými. Děkujeme. Pani Toja. Děkuji za slovo. Pane předsedo? Ráda bych rovněž poděkovala, ráda bych poděkovala za tuto prezentaci, která byla nesmírně zajímavá. Hm, jsem si jistá, že všechny informace, o které jsem přišla, budu moci právě na základě této prezentace si doplnit na základě vašich zkušeností, které máte na národní i evropské, zkušeno, evropské úrovni. Bych se ráda zeptala otázku, která se netýká pouze výzkumu, ale právních nástrojů a jednotlivých postupů či procedur. Protože nyní právě dochází k té etapě skutečného projektu, jeho nasazení proběhlo mnoho diskuzí, podívali jsme se na jednotlivé mechanismy, nástroje, které by nám umožnily stanovit eh, rám, jednotlivý právní rámec, platformy, technologické společnou platformu a tak dále. Ovšem, velice často to není eh, cíl sám o sobě. Mm, často dochází bohužel k určitému zastavení výzkumu, může to mít právě negativní dopad na výsledky celého projektu a to eh, si myslím, že vidíme i na příkladu konsorcia EREC. Pan Potočník například, bývalý komisař pro tuto oblast, eh, znovu nastartoval toto konsorcium. Jeho cílem nebo snažil se o to, aby tento projekt zahrnoval mnoho evropských, několik evropských států, ovšem aby ten právní rámec byl jednotný pro celé konzorcium. To znamená, to je právě to konzorcium, o kterém jsi se zmínila pod názvem ERIC. Pokud jde o právní záležitosti, tak to je jedna stránka celé věci, ovšem jsou zde procedurální eh, problémy, finanční záležitosti. To je ten poslední nedávný vývoj. Ovšem, moje otázka zní, zda a jak to bude fungovat do budoucna. Bude to spíše pozitivní nástroj než nějaká překážka, která by bránila dalšímu vývoji. To je otázka. Nebo společná rozvojová centra. Většinou nám odborníci tvrdí, že je to příliš komplikované, příliš složité, příliš zamotané. Čili ty výsledky, které očekáváme, většinou E, nezískáme z těchto projektů. Občas máme pocit, že tvoříme nová a nová, mm, nové a nové orgány, různé úřady a nedochází k koncentraci úsilí, ale spíše k jejímu rozmělnění. Samozřejmě, že nejde o nějaké... Mm, já osobně si myslím, že je zde mnoho, mnoho překážek na cestě k tomuto kvalitnímu výzkumu. Děkujeme, pan Ricuto. Takže byla tady řada otázek. Počkáme na vaši odpověď. Prosím, pan Risotto. Za prvé dovolte, abych představil také doktora Andreje Jonela z Rumunska. To je jeden z členů výkonné rady ESFRI já jsem neočekával, že by se zde zaznělo tolik otázek týkajících se vyváženosti mezi západem, východem a severem a jehem, ale naštěstí tady máme tu povolanou osobu, která nám pomůže tu nevyváženost nějakým způsobem kompenzovat. Eh, já se pokusím odpovědět a bude-li Jonel chtít, může něco dodat. Takže ta koncentrace, nebo řeknu to takhle, eh, ta koncentrace byla především v těch větších členských státech. Nebo to mohu říci i tak, že v Německu byla ta eh, koncentrace menší než ve Francii. Takže k té koncentraci docházelo i v těch opravdu starých členských státech, mohli to tak říct. Proč? Protože my jsme začali budovat Evropu v 50. letech minulého století. Když vezmete CERN, ESRF a další eh, tyto velké mezinárodní výzkumné orgány ty, nebo organizace, eh, ty vznikly eh, úsilím mezivládních organizací nebo mezivládních orgánů eh, v době, kdy se konstituovala Evropská unie, takže to je historická věc. Když se podíváte na ten slide vlevo, který se ale teď už nám zmizel, bohužel, tak země, které přistoupily, jako třeba Rakousko, Česká republika, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, protože i tam je určitý předěl. Litva, Polsko. Vím, že Česká republika eh, se dnes dopoledne rozhodla o sedmi infrastrukturách, takže k pohybu dochází. To jsem tehdy nebyl předsedou eh, ESFRI, ale eh, když došlo k rozšíření a byl tam určitý vlastně Ehm, eh, určitá neochota. Já jsem chtěl se zasazovat o rozšíření ESFRI ještě předtím, než došlo k rozšíření Evropy. A už také dochází k procesu rozšiřování o západobalkánské státy, protože si myslím, že je to správná věc. Ještě eh, jedna, je tady otázka provozu a ekonomické návratnosti a to eh, je také propojeno s otázkou pana Hercoga a i s dalšími otázkami, které se týkaly vlastně té hranice toho předělu. Eh, když jsme eh, s tou prací začali, tak jsme se chtěli zaměřit na dvě zásadní věci. Nejprve jsme chtěli napodobit USA tím, že vytvoříme cestovní plán pro eh, velkou a nákladnou výzkumnou infrastrukturu. Ten současný eh, koncept, který prosazujeme, spočívá v tom, že neklademe takový důraz na velikost, ale na kvalitu. Eh, ta kvalita může být nákladná, může stát mnoho milionů, ale musí být zaručena. Eh, tyto výzkumné infrastruktury musí, být, musí mít skutečně olympijskou kvalitu, tak říkajíc, v tom výzkumu. Takže jakmile začneme využívat tyto infrastruktury, ať už jsou velké nebo malé, tak ta jejich úroveň musí být skutečně světová. O to běží. A když už jsem použil tu paralelu s olympiádou a chceme získat eh, tedy přínos i lokální, z toho, že se nějaký region stane hostitelem této infrastruktury, tak musíte postupovat, jako když organizujete olympiádu. Já jsem se setkal s ruským ministrem výzkumu, který se mě ptal, co to znamená. My máme platit, abychom eh, si eh, tedy vybudovali infrastrukturu v Rusku a vy ji budete používat? Já jsem říkal, a co děláte v Soči? Tam budujete olympijský stadion a Eh, hradíte to všechno, abyste zdarma vlastně hostili ty nejlepší sportovce. A proč? Protože tím získá vaše prostředí sportovní, ta infrastruktura vám tam zůstane a změní to zcela vzhled toho regionu. Takže my musíme postupovat podle stejného mechanismu. Padla námitka, že když se toto realizuje, kdo to má platit? Jsou to strukturální finance a strukturální finance, mohu si dovolit říct, že se normálně nepoužívají nejefektivněji. Když se využijí pro výzkum, tak to bude veliké zlepšení, zvlášť když to bude využito na dlouhodobý výzkum a dlouhodobé strategické investice. Proč bychom tedy neměli využít těch strukturálních financí na to, abychom uh, Eh, vlastně zajistili skutečnou dlouhodobou změnu. Další otázka se eh, týkala návaznosti na eh, univerzitní vzdělávání. Tu infrastrukturu využívají především studenti nebo absolventi, jsou tady i technici, odborníci, i ti jsou na evropské úrovni důležití. Takže je tady přímé propojení s vysokoškolským vzděláváním, ale Naštěstí, když jsou ty současné infrastruktury řízeny tak, aby přitahly ty nejlepší lidi na světě, jako olympijské stadiony, tak se nedostanou tak lehce do problémů, které mají Eh, typicky univerzity. Univerzity se většinou stačí stát se tím nejlepším akademickým prostředím, ale rády se uzavírají a nechtějí poskytovat služby navenek. Univerzity se poměrně izolují od toho svého okolního prostředí, jenže výzkumná infrastruktura musí poskytovat servis, službu svým kolegům. A to je zcela jiná mentalita, se kterou se setkají studenti, kteří do takové výzkumné infrastruktury přijdou. Takže to bude mít veliký pozitivní efekt na vzdělávání. Já jsem asi se nestačil eh, dotknout všeho, ale nechci panu předsedovi ubírat eh, příliš mnoho času. Vidím, že zlehka zneklidněl, ale chci přesto odpovědět na otázku paní Toji, protože Eh, ta má přímou návaznost na velký problém, který máme v, něk- v Evropě, v některých státech Evropy. A ten problém se týká toho, že právní úprava, a to se týká i strukturálních fondů, eh, právní úprava, která se vytváří pro komerční aktivity, ta by se neměla používat eh, i na sport a na výzkum. Vy nemůžete chtít po sportovci, aby se zavázal k tomu, že eh, porazí nový světový rekord. Nemůžete po výzkumníkovi chtít, aby vám předem eh, se zavázal k nějakému eh, výzkumnému výstupu. Ale chcete, aby se jak sportovec, tak výzkumník snažil ty výsledky hnát někam dál, dosáhnout stále lepších výsledků. Naštěstí eh, v Evropě jsme už otestovali některé výzkumné eh, organizace, jako třeba CERN, to je mezivládní organizace, která buduje infrastrukturu už od 50. let a velice efektivně se eh, jí daří nastolit v Evropě žádoucí úroveň efektivity. A těší se velké důvěře Eh, a já bych tedy byl proto, a ku příkladu ta eh, instituce ERIC, naštěstí do posud se zdá být poměrně izolována eh, od nařízení nebo právní úpravy Evropské unie. Komise z toho vždycky viní parlament. Já sám nevím, koho vinit, ale Eh, vím, že to není pravda, ale nadměrná kontrola sebou nese často eh, příliš mnoho rigidity. Myslím, že by bylo dobré eh, umožnit větší akceptaci rizika a spíše se rozhodnout pro vědeckou kontrolu. Jako to třeba provádí olympijský výbor ve směru k olympijským hrám. Nepřerušíte olympiádu uprost, v polovině, jenom abyste zjistili, jestli to financování pro, eh, probíhá v pořádku. Takže toto eh, by se dalo zavést v Itálii, v Německu, Francii. Tam už eh, vznikla řada institucí, ku příkladu ve Francii se la Société Civil, a to je nezisková organizace. My v Itálii to nemáme, tam je to velice rigidní. V Německu je zvláštní právní forma v Anglii také. My se snažíme propojit toto všechno a i ty zkušenosti odborné, které vznikly v Evropě. Tady se snažím reagovat na jednu z těch otázek, že ještě nebylo vybudováno mnoho Eriků, protože toto bylo schváleno teprve loni v srpnu, ale minimálně 10 infrastruktur se rozjíždí a bude využívat tu strukturu ERIC. Tak to je důležité. Já doufám, že se mi podařilo odpovědět na alespoň ty nejvýraznější otázky. Děkuji srdečně za tu informaci, za pokyny, za podněty a jsem si jist, že e, vás tady nevidíme naposledy, že spolu nemluvíme naposledy. Toto je téma, které, e, kterým se budeme intenzivně v nadcházejících měsících a letech zabývat. My děkujeme za vaši přítomnost, za vaši pomoc a tím jsme zakončili projednávání tohoto bodu jednání. Děkuji vám. Budete-li souhlasit, tak eh, přejdeme rovnou k dalšímu bodu, a sice k číslu 15. Eh, Inovační politika společenství v měnícím se světě. Poprosil bych pana zpravodaje eh, Winklera, aby se ujal slova. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové. Návrh zprávy máte k dispozici. Jedná se o pokus eh, představit eh, téma inovační politika společenství v měnícím se světě eh, v omezeném prostoru co nejkomplexněji. Já Nevím, jestli už jsem dostal uh, připomínky úplně ode všech, ale, nebo jestli jsem je tam uh, postihnul, ale uh, to místo bylo opravdu omezené. Je samozřejmě možné, abyste ještě předkládali uh, další připomínky, abychom ještě doladili a konkretizovali. Na začátku bych poděkoval stínovým zpravodajům a kolegyním a kolegům, které už předložili příslušné návrhy nebo pozměňovací návrhy. Pokud jde o, o účinky eh, příslušných rámcových eh, programů a také eh, k problematice k problematice práv duševního vlastnictví a jejich ochrany. Máme tady zprávy kolegy Chacimarka, Kisefa Nisteroje a také dnešní dopolední zprávu pana Rybiga. Já jsem si také eh, se zájmem přečetl návrh zprávy pro Inko a zjistil jsem, že se to do značné míry překrývá s touto mojí zprávou. Eh, jenom tedy odkud, eh, nebo něco k východiskům této zprávy vychází se sdělení komise z doby roku 2009 k přepracování Eh, inovační politiky eh, společenství. Je to eh, z 2. září. A já bych tedy řekl, že je to v zásadě to sdělení komise k klíčovým technologiím. Ta zpráva se nyní dostává do fáze, kdy Evropská komise právě teď nově nastoupila do úřadu a rozděluje si práci v oblasti inovací také a v březnu by měl tedy být předložen takzvaný inovační akt, nebo měl být předložen a teď byl eh, přesunut na léto, takže pro nás, pro parlament, je to příležitost eh, nabídnout eh, komisi v určité podněty nebo určité směrnice, určité šipky, kudy by se měla tedy ubírat do budoucna. Z mého pohledu eh, bych vám tedy řekl něco, co si myslím, že je opravdu důležité v té zprávě. Myslím si, že všichni můžeme vycházet z toho, že inovace jsou ehm, nástrojem, ehm, kterým se můžeme vyjádřit, tedy potýkat s výzvami ekologickými, ekonomickými i společenskými do budoucna Máme tady samozřejmě otázku konkurenceschopnosti, eh, změn eh, klimatu, eh, zaměstnanosti, ale do budoucna budeme mít problematiku i demografických změn. Potřebujeme široce pojaté inovace, jde o technologické i netechnologické inovace právě prostřednictvím malých a středních podniků. A je také třeba, aby byly zohledněny všechny společensky relevantní inovace, aby se poměřovali eh, svými eh, sociálními hodnotami, nikoli ekologický, jenom ekologickými hodnotami. Proto děkuji eh, kolegům Kavaliovi a De Castillo, které, kteří přinesli podněty v tomto směru. Potom je tady starnoucí společnost a to, jak se s ní Evropská unie vyrovná, jak snižovat potom samozřejmě eh, spotřebu energií, mm, jak bychom se měli zaměřit na eh, takzvané klíčové technologie. A je také mm, zřejmé, že mm, silné stránky musíme dále posílit. Musíme přitom dávat pozor na to, abychom neposilovali jenom takzvané majáky, ale také malé a střední podniky. Malé a střední podniky také přicházejí s řadou inovativních eh, služeb a produktů a jsou eh, hnacím motorem technického pokroku a proto ty rámcové podniky musíme také naladit pro malé a střední podniky. To musíme zajistit a to je také úlohou eh, tohoto návrhu zprávy. tak, aby střední stav opravdu měl možnost vůbec inovativní myšlenky prosazovat Eh, tady hovořím o adresných eh, instrumentech, nástrojích financování, eh, lepší ochrana duševního vlastnictví, zjednodušení byrokratické zátěže a tak podobně. Tady máme například potom tu klastrovou politiku, průmyslovou politiku, pro, které mohou posílit důležitá průmyslová odvětví a zatraktivnit v Evropu v určitých ohledech. Eh, všechny úrovně zprávy musí eh, spolupracovat na tomto a Evropská unie musí podporovat přeshraniční spolupráci. Důležité také je, že rozpočet Evropské unie pro Evropské unie eh, pro výzkum a vývoj se zvyšuje a je třeba se zaměřit na opatření, která do budoucna budou zvyšovat přidanou hodnotu. musíme si dávat eh, pozor eh, na eh, zdvojování, na duplicitu aktivit. Ty různé programy musí na sebe lépe navazovat a nesmí se překrývat a propast mezi eh, eh, vývojem a uváděním produktů na trh musí být eh, překlenuta. Evropská unie samotná musí zajistit lepší spolupráci příslušných součástí komise, například to zejména bude aktuální při rozdělování portfolií v nové komisi. Zároveň je třeba posilovat eh, soukromé financování, ale také eh, financování prostřednictvím rizikového kapitálu a také eh, osvědčené instrumenty financování, jako jsou mikroúvěry, záruky a garance. To všechno musí být používáno. Pro nás je důležité, abychom při všech těch velkých technologických pokrocích nepřehlíželi zajištění rámcových podmínek a jejich eh, zlepšení pro malé a střední podniky, abychom opravdu zlepšili tyto podmínky odbouráním eh, eh, administrativních povinností, tak aby ty podniky mohly dýchat volně. Tolik tedy úvodem ode mě a těším se na debatu s vámi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, kolego Winklere, a debatu můžeme hned Eh, rozjet. Nejprve stínová zpravodajka paní von Merkis. Děkuji, pane Winklere, já plně podporuji to, co jste řekl o malých a středních podnicích a i to, co jste řekl o významu inovace. A souhlasím s vámi i v tom, že je nezbytné přemostit propast mezi inovací a uváděním výrobků na trh. Otázka je, kde ta propast je, jestli je mezi výzkumem a inovací, anebo mezi inovací a spotřebitelem, mezi inovací a trhem. Ale ať už je ta propast kdekoliv, měli bychom se snažit ji překlenout a k tomu by mělo směřovat naše společné úsilí. My nesmíme spatřovat inovace příl, jako příliš omezené co se týče inovací, ty vyžadují horizontální i vertikální přístup a vyžadují zapojení průmyslu, vlád a občanů. To je velice důležitá otázka účast občanů, spotřebitelů, protože ti bývají s inovací nějakým způsobem vyřazeni. Takže přístup k inovacím by měl přizvat všechny a když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu je potřeba zapojit i členské státy a Evropskou unii. Tak jak na mezinárodní, mezivládní úrovni, tak na nadnárodní úrovni musíme pracovat na strukturální změně a proto navrhuji, abychom nehovořili jen o inovaci, ale o trvale udržitelné inovaci, protože se chceme vyvíjet směrem k zelené ekonomice. Takže pro mě by inovace měla směřovat k dosažení trvale udržitelné společnosti, o kterou nám všem běží eh, v době potřeby přechodu z fosilních paliv na jiná paliva a také nám jde o změnu chování. Inovace přesahuje všechno. A proto jsem také vyzvala eh, komisařku eh, v jejím slyšení, aby se na inovace nedívala jen, na, eh, jen horizontálně. Nejde jen o technickou inovaci, máme také e, společenskou a sociální inovaci, psychologickou inovaci, nechci jmenovat všechny obory, ale Inovace by se měla stát jedním z úhelných kamenů e, této nové komise a také naším mandátem je potřeba se také zaměřit na vytváření pracovních příležitostí, zelených pracovních příležitostí a kvalifikovaných pracujících. Abychom měli ty správné kvalifikace, měli bychom také se blíže podívat na vzdělání. Vzdělávání je právě to, co můžeme v Evropském parlamentu ovlivnit a měli bychom to také maximálně činit a také Evropská komise by se měla snažit vést systém vzdělávání takovým způsobem, abychom měli dostatečně kvalifikované pracující, kteří by mohli vést výzkum v inovativní společnosti. Já zcela souhlasím s tím, když říkáte, že malé a střední podniky jsou důležité, ale podle mého názoru zde nehrají ústřední úlohu. Když totiž říkáte, že inovace hlavně pochází, nebo že hlavní produkty výzkumu především pocházejí od malých a středních podniků, s tím souhlasit nemohu. Já si myslím, Jistě malé střední podniky jsou nesmírně významné, ale i velké podniky jsou eh, důležité a i na ně se musíme v oblasti inovací zaměřovat. To je vše, co jsem chtěla říct. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Šimanský. Děkuji bardzo. Já, oczywiście gratuluję mojemu sąsiadowi e, Děkuji. Já bych chtěl poblahopřát e, e, svému sousedu, zpravodaji k této práci, zvlášť co se týče úlohy malých a středních podniků jako faktoru tvůrčích schopností a inovace. Když se podívám na toto sdělení, tak je skutečně potřeba reagovat v souvislosti s evropským výzkumným prostorem, znalostmi a vnitřním trhem s poznatky. Myslím, že hlavním problémem bude e, komunitární patent nebo patent společenství, protože se Eh, vyskytla řada překážek z různých důvodů. Evropský parlament se vyslovil k tomu, co jsou ty chybějící články řetězu a prozatím se nám nedařilo přilákat soukromé investice do oblasti inovací, protože se tam eh, podnikům ještě nedostává odpovídající patentové ochrany. Zamýšlím se, jak překonat eh, tento problém, tuto mezeru v tom řetězu. Byl bych vděčen, kdybyste mohl naznačit, jak překonat tento nedostatek. Děkuji. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych také ráda poblahopřála zpravodaji myslím, že velice dobře zareagoval na sdělení komise. Já se chci zmínit o jednom důležitém aspektu a bylo by dobré, aby se sem dostal do tohoto dokumentu. Týká se to potřeby sledování a kontroly cílů. Až příliš často slyšíme vyslovené různé názory, ale potom se eh, ty eh, věci nedotáhnou dokonce i přes počáteční dobré úmysly. Myslím, že je naléhavé a důležité ze vší úctou k návrhu komise i k našemu návrhu, abychom pečlivě měřili plnění našich cílů. Tím se nám také bude lépe dařit překonávat překážky, které se nám bude postaví do cesty. Tento úkol musíme řešit systematicky, jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Myslím, že takový přístup eh, by byl užitečný a měli bychom také podrobnější informace o tom, jak daleko jsme se v tom, kterém úkolu dostali. Když třeba slyšíme, že malé a střední podniky se jen s obtížemi dostávají k výzkumným programům, tak eh, zavedeme-li eh, monitoring, budeme mít lepší přehled o takových vyvstalých potíží. Když hovoříme o byrokratických překážkách, Eh, které mají malé a střední podniky, bylo by dobré zavést eh, eh, nějakou referenční tabulku, nějaké měřítko, pomocí něhož bychom mohli hodnotit, jakým způsobem se zlepšuje přístup malých a středních podniků k inovačním programům. To by bylo dobré pro plnění našich cílů. A také musíme na toto upozornit si. My musíme přesně vědět, jak daleko eh, dospíváme v tomto úsilí. Výsledkovou tabulku, eh, seznam eh, překážek a hodnocení, jak se nám daří tyto překážky překonávat v cestě za inovacemi. A to se samozřejmě netýká jenom inovací, ale všeho toho, o čem v tomto výboru hovoříme. Děkuji paní Kavaliu, já chci poblahopřát panu Winklerovi za velmi kvalitní dokument. Já mám pět doporučení, které jsou svým způsobem už v tom dokumentu obsaženy. Hovoří se o technických e, inovacích a já bych ještě ráda doplnila sociální inovace, to už e, zde padlo, a regionální inovace. Věda je sice univerzální, ale inovace by mohly mít regionální základ. Druhý, druhé doporučení povzbuzovat otevřené inovace, inovace v vědě nelze realizovat v izolaci, takže měli bychom eh, zdůraznit význam otevřených inovací, za třetí vynakládat více na výzkum vzdělávání a inovace eh, a vytvořit podmínky pro soukromé investice v těchto oblastech a za čtvrté koordinovat inovace, abychom se vyhnuli fragmentárnosti a v neposlední řadě berme v úvahu eh, ty velké výzvy Eh, které se týkají bezpečnosti a eh, nebo třeba chorob, eh, které přepadají stárnoucí populaci, výskyt nových chorob. Tady je řada společenských problémů, které bychom měli se snažit řešit nejenom výzkumem, ale i inovacemi. Děkuji. Kolega Rybich. Pane kolega Rybich. Děkuji, pane předsedo Rojle to, co teď vyplývá z diskuze, eh, mi přijde mimořádně eh, významné. A, a sice, eh, že jsou stále přehlíženy malé a střední podniky, že se příliš málo klade důraz na inovace, celý ten dodavatelský průmysl a mnoho podniků jsou totiž také a, daňový poplatníci a stát Ehm, si stále vymýšlí nové a nové způsoby, jak efektivněji vybírat daně, ale ehm, je třeba také, aby vytvářel prostor pro to, aby si podniky vytvořil rizikový kapitál. Aby to eh, eh, vedlo k tomu, že budou moci eh, zkoumat a vytvářet nové produkty a dávat je na trh, protože u nových produktů nikdy není jisté, že si je budou spotřebitelé kupovat a podnikatelský úspěch se odvíjí od produktů, které se prodávají. Takže já bych poprosil, aby já si myslím, že kolega Winkler uhodil hřebík na hlavičku, když řekl, že je třeba Eh, zde hovořit o eh, rizikovém kapitálu a o osvobození od daní, zejména u těch podniků, které se angažují eh, v těch inovacích v oblasti informační technologií. Já jsem bohužel přišel o komisaře Kováče, ale doufám, že ten nový komisař se bude zabývat tím, jak ten nový trh bude moci otevírat novým inovacím a nedělat eh, to opačné, eh, to znamená, nebudeme jim bránit dvojím, dvojím zdaněním, dvojími odvody a tak podobně, eh, tak, aby se ty produkty inovované opravdu mohly také prodávat na evropském trhu. Takže si myslím, že v oblasti inovační politiky, zejména v době proměn, bychom toto měli také dát do souladu s takzvaným aktem o malých podnicích se Small Business Actem, pardon, se s podnikání. A mm, také eh, by bylo možné eh, posoudit eh, dopady, jestli toho, co tady navrhujeme, je slučitelné s tím aktem o malých podnicích, tak a podle toho tedy potom vytvářet opatření. Děkuji, paní Toja. Grazie, Presidente. E Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala zpravodaji za jeho zprávu. Je to zpráva, která je opravdu úplná, komplexní a nesmírně zajímavá. Pouze dvě, tři velice rychlé poznámky. Jsem velice ráda, že zpravodaj přihal takový spíš širší pohled na inovační politiky v této oblasti. Myslím si, že je to záležitost, kterou jsme všichni dlouho čekali, na kterou jsme čekali nejenom my, ale i i podnikatelská veřejnost, malé i středně velké podniky, protože právě tyto očekávají takové inovační akty, dokumenty, které by zahájily tuto cestu, které by poukázaly na jednotlivé možnosti, ze kterých budou pocházet první pilotní projekty. Například mikroelektronika, nanotechnologie, to jsou některé příklady společných iniciativ na tomto poli, nebo různé inovační politiky, nebo jakým způsobem bychom mohli právě v této oblasti eh, přijít s novým impulsem. Další záležitost, o které se už zmínili kolegové, například eh, kvantová mechanika, různé možnosti aplikace v oblasti zdravotnictví a tak dále, evropská výzkumná střediska, různé pilotní projekty v tomto ohledu, které mm, se snad dostanou až do etapy realizace, ale právě ta kvantová oblast by mohla být jedním z takových příkladů. Myslím si, že na tomto poli už jsme zaplnili mnoho prázdných míst, máme zde mnoho pilotních projektů, které nám ukážou cestu vpřed. Proto jsem nesmírně ráda, že právě eh, dochází k eh, zaměření na různé projekty, o kterých jsem se zmínila, na to, že se zabýváme i otázkou financí, které budou důležité pro konkurenceschopnost v této oblasti, sedmý rámcový program a různé inovační pro- projekty. Myslím si, že máme dobré důvody, které nás vedou k možnosti navýšení rozpočtu pro tuto oblast. Měl by to být totiž růst, který bude založen na našich inovačních kapacitách v tomto ohledu, tak abychom eh, se dostali nad rámec té etapy pouze hlavních směrů. A nyní pokud jde o otázku paní Pilar de Castillo, já osobně se mm, Samozřejmě jsem si vědomá toho, že to je na počátku našeho období, nového volebního období, nechceme opakovat všechno to, co jsme udělali v minulosti. Já osobně doufám, že náš výbor, <clears throat> že náš výbor ITRE bude postupovat velice jasně, budeme trvat na snížení byrokracie, na mm, opravdu jasném postoji, který zazní z našeho výboru. Postupně uvidíme, zda to budou pouze generická slova, nebo zda se nám opravdu povede věnovat se jednotlivým podrobnostem, detailem. Já skutečně věřím, že se nám povede zjistit, jaký konkrétní dopad této oblasti uvidíme u těchto projektů, protože jinak to bude opravdu pouze sterilní a lidé nám přestanou věřit. Děkuji. Eh, já bych teď moc rád dal slovo eh, kolegovi Malosovi z eh, výboru pro hospodářské záležitosti. Máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Náš Výbor pro hospodářský a sociální výbor se snaží postupovat praktickým způsobem. Organizujeme eh, slyšení v tomto ohledu. Navštívili jsme Sevilu, jak víte, tam je právě centrum, eh, které se zabývá těmito výzkumnými oblastmi, to znamená inovací, možnostmi v této záležitosti. Rovně jsme měli možnost sejít s ekonomickými hráči v této oblasti, sociálními hráči, ať už je to z veřejného či ze soukromého sektoru. Čili povedlo se nám hm, připravit konkrétní konkrétní návrhy, které jsme předložili v takové naší industriální sekci, nebo představíme je příští týden. Pokud jde o inovace, díváme se na to širšího hlediska, jednak je to podnikatelská oblast, ale i sociální inovace, nebo služby v obecném zájmu, nebo rovněž inovace, pokud jde o fungování administrativy, Evropské instituce. To znamená skutečně takový širší pohled. Všechny tyto oblasti potřebujeme. Naše návrhy především zaměřujeme mm, na oblast mm, národních politik, protože je důležité, aby evropské státy a samozřejmě, že musí mít i své vlastní národní politiky, podporu průmyslu, musíme se, musíme se snažit dohnat ten propad, který vidíme v Evropě, jak vidíme, tak na základě našich smluv jsme zatím ještě ne, ne, ne, nepodpořili vývoj dostatečným způsobem, proto to musíme opětovně nastartovat. Snažili jsme se zhodnotit veškeré nástroje, které máme k dispozici. Pan Rubik nás o to požádal, to znamená Small Business Act, inovační plány, různé další nástroje, které nám umožňují inovace v této oblasti. Máme zde asi šest různých nástrojů. My už jsme se snažili o tom hovořit s, Evropskou, s evropskými institucemi, protože před několika týdny mm, jsme navštívili takovou velice dobrou konferenci, kterou organizovala komise ohledně inovace. Měli jsme zde různé prezentace, každé DG zde ovšem prezentovalo svůj postup. Já se ovšem domnívám, že by bylo dobré, abychom měli jednotný postup, abychom se nedělili toto naše úsilí. Samozřejmě, že se snažíme spolupracovat s občanskou společností, mít podobné plány, například Small Business Act, je zde hodnocení, zapojení, angažovanosti, musíme zde mít konkrétní harmonogram, konkrétní plány, skutečný politický projekt, pokud je inovace, protože my, Evropa, bohužel postupuje velice pomalu, proto si myslím, že je na čas, abychom dohnali tento sklus, abychom byli ambiciozní v této oblasti, proto prosíme, abychom opravdu, opravdu dosáhli tohoto ambiciozního procesu i v oblasti inovací. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za toto zapojení. Myslím, že je velice dobře, že jste také u naší porady. Děkuji vám za to a konečně chci dát také slovo komisi. Androl. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za příležitost zde něčím přispět. Návrh zprávy je velice eh, pěkný, bude eh, nám v naší práci pomáhat, bude to dobrý podnět pro naší budoucí práci. Myslím, že je jasné, co vlastně vyplynulo z naší debaty, důraz na malé a střední eh, podniky, zjednodušení, odstranění byrokratizace, potřebujeme široký přístup, ne lineární pro model. Eh, výzkum je důležitý, protože může vést k inovacím ale je to jenom jeden příspěvek. Potřebujeme spotřebitele, eh, uživateli, uživatele, potřebujeme všechny, aby eh, nám pomohli plnit tento velký společenský eh, cíl a to znamená, že musíme vlastně zapojit všechny ty aktéry. Pan Winkler se zmínil o tom, že, vešk- že se to týká všech rovin vlastně jednání. Všechny ty roviny musí přispět. A co to znamená, to musíme ještě přeskoumat a také jak toho dosáhnout. Evropská unie je jen jedním hráčem, jedním aktérem. Když hovoříme o evropském patentu, tak jsme tady samozřejmě velice silní, důležití aktéři, ale když hovoříme o zásadním významu, významu eh, vzdělávání, tak tady sehráváme menší úlohu. Tady hrají roli spíš členské státy a regiony. Tady bychom se měli eh, pokusit se shodnout na principech, zásadách, které zlepší evropský inovační systém, které jej budou moci řídit a eh, které nějakým způsobem mohou dosáhnout harmonie v té Eh, diverzitě, v té rozmanitosti. To by byl náš příspěvek. Já plně souhlasím s jednou eh, s tou poznámkou, že potřebujeme cíle a potřebujeme měřítka, pomocí nichž můžeme hodnotit, jestli se nám daří ty cíle plnit. To eh, v té strategii do posud chybělo a není to žádná náhoda. Je totiž velice obtížné nalézt nějaké ukazatele, které by mohly měřit to, jak se nám daří dosahovat inovací. Ale to by právě mělo být naším cílem pro budoucí strategii. Děkuji. Děkuji. Takže to byl eh, obsah naší dnešní debaty. Eh, harmonogram je jasný, 2. Eh, březen, to je lhůta pro pozměňovací návrh. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu jednání, a to je bod 16. mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energetickým účinnému nízkouhlíkovému hospodářství. Spravodajkou je tady paní Toja a e, té také jako první dám slovo, aby nám mohla svůj dokument představit a potom dám slovo kolegům. Paní Toja, máte slovo. Eh, questo progetto di relazione, come lei ha detto, fa riferimento Děkuji, pane předsedo. Tento návrh zprávy, jak jste řekl, se týká otázky využívání informačních a komunikačních technologií eh, k přechodu na eh, energeticky úspornou ekonomiku. Tím, že eh, zlepšíme účinnost energií. To je také Hlavním obsahem tohoto dokumentu bylo sdělení z března a také doporučení z podzimu roku 2009. Eh, chci upozornit na zvláštní úlohu, kterou budou se sehrávat informační a komunikační technologie a také dokumentační technologie, které nám umožní zvláštní organizaci práce a poznávat produkty. To všechno může přispět k energetické účinnosti tak, aby se snížily náklady na energie. A e, to vlastně i potvrzuje tu, to ujištění, že informační komunikační technologie mají v této oblasti potenciál a můžeme se podívat i na další odvětví, ať už jde o odvětví dopravy, bydlení, úspory energie a snižování emisí CO2. To se týká široké oblasti, mnoha oblastí, eh, kterým se parlament i komise věnují, takže to je další krok. A směřujeme tak k tomu obecnému cíli úspory energií myslím, že by tady Evropský parlament měl vystat jasnou zprávou. Chceme, aby tyto cíle byly závaznější tak, jak eh, budeme procházet ty jednotlivé smyčky a otázky, než se dostaneme eh, k větší energetické úspornosti, tak ta, eh, ten návrh zprávy, jak jsem řekla, chci poděkovat sekretariátu a i službám komise za jejich pomoc a příspěvek. Samozřejmě nemohu mluvit příliš dlouho úvodem. Já si pamatuji na poslední diskusi. Prosím, eh, rozhodně přijděte s jakýmikoliv pozměňovacími návrhy, kterými moji práci doplníte. Co je nejdůležitější na tomto návrhu zprávy? Za prvé, eh, chci říci, eh, po čem zde voláme. To, je, to jsou ty první odstavce. Tady říkáme, že to závazné datum, tady hovoříme o e, roce 2010, e, chceme dostat návrhy, které se podívají na tu otázku šířeji, než jak tomu bylo e, v době, kdy jsme řešili pilotní projekty. Chceme realistický časový rámec, tak jak to bylo v tom energetickém balíčku, tak, abychom měli takzvané chytré aplikace, snadno použitelné, které poslouží spotřebitelům zcela konkrétně. A povede to k situaci, kde eh, bude racionálněji využívána energie a také eh, koncoví spotřebitelé budou informovanější, tak aby se cítili součástí tohoto celého procesu to jsem vlastně chtěla říci, když jsem eh, tady psala o tom takzvaném inteligentním přístupu Smart Approach, který funguje několika směry. Eh, moje spolupráce dnes eh, se službami komise byla velice důležitá. Existuje fórum pro používání řešení ICT pro zlepšení energetické účinnosti a byla by to i příležitost eh, zkoumat, jak to vypadá v oblasti bydlení, dopravy, automobilů, eh, nemocnic. Eh, jde o využívání iPodů, to jsou moderní zařízení, které mohou pomoci zlepšit, zlepšit interakci mezi těmito ručními přístroji a centrálami. Myslím, že jsou dobré a že by stálo za to je šířit. A teď eh, se dotknu zcela klíčové oblasti. To vyplynulo i z konzultací, které komise zorganizovala na toto téma. Eh, přizvala experty k těm konzultacím z různých odvětví, a poukázala na řadu závažných úkolů. Tím prvním úkolem je standardizace. Eh, komise chtěla něco vyprodukovat na základě ad hoc v té oblasti standardizace. Tady je možné se obrátit na členské státy a získat informace od operátorů, ale potřebujeme především metodologii, eh, nějakým nějaký způsob vypracování společných postupů pro standardizaci a to je oblast, kde eh, nám také může informační a komunikační technologie pomoci, tak aby vznikla lepší informovanost, lepší povědomí, aby bylo snadnější určité věci měřit a bylo by také eh, dobré mít společné standardy pro takové měření. Některé tyto návrhy je potřeba možná zkrátit, některé rozšířit, ale je důležité, abychom měli harmonogram a myslím, že pomocí standardizace k tomu dospějeme. Jinak se veškeré tyto aktivity odehrávaly spíš izolovaně v jednotlivých členských eh, státech, ne příliš společně. Tak to, takže to jsou hlavní eh, body. Eh, my děkujeme komisi za to, že vyčlenila pracovní skupinu, která pomohla definovat ty postupy, a i v budoucnu by taková pracovní skupina expertů mohla přispět eh, k lepšímu využívání eh, informačních a komunikačních technologií pro eh, účely úspory energií. Já budu mít také závazný harmonogram pro různé fáze vypracovávání tohoto dokumentu, protože od komise už máme určitý časový rámec. Já vím, že toto je nová komise, ale myslím, že vy ve službách byste se mohli znovu podívat na ten plán krok za krokem ve světle nedávno provedených eh, změn bude možné třeba některé lhuty i zkrátit a znovu se zamyslet nad tím, kdo bude dělat co a kdy a co bude dělat komise a co dostanou za úkol členské státy. Tady hovoříme o oblasti telekomunikací, dopravy, stavebnictví, a také státní zprávy a členské e, státy mají svou vlastní úpravu v těchto směrech, ale bude potřeba ještě e, leco učinit v oblasti bezpečnosti a tak dále, takže to všechno by se mělo zvládnout. Eh, ten časový harmonogram není nijak přísně závazný, ale přece jenom eh, by měl sloužit jako jakýsi indikátor a když členské státy jej nebudou plnit, tak jistě eh, budou vzneseny otázky a umožnilo by to prostě se něčím řídit. Jak bylo řečeno, je tady řada nedostatků, řada mezer. Já jsem hovořila o některých průmyslových odvětvích, Řekla jsem něco o úloze členských států, ale je tady i úloha pro třeba veliké, veliká města, velké městské oblasti a zvláštní úlohu by také měla sehrát vlády, státní zpráva. Ku příkladu, co se týče organizování vytápění ve městech, to je důležitá otázka. Tady by byl obrovský potenciál pro eh, úspory energií. Často postupujeme po malých kručcích a často uh, ti povolaní mají jenom drobné úkoly, které je potřeba splnit a e, je možné dosáhnout i drobných zlepšení v úsporách využívání energie, ale všechny tyto úspory energie, když se e, sečtou, tak mohou vést k velkým cílům. Je potřeba postupovat od těch drobných jednotlivostí, jak v soukromém životě, tak v životě velkého průmyslu. Děkuji. Děkuji a nyní kolega Lamberts. Děkuji, pane předsedo. A také děkuji paní Toje za první návrh zprávy. Já si opravdu uh, vážím, jak se k tomu stavíte nepředpojatě. Rád bych k tomu v několika ohledech přispěl. Za prvé si myslím, že jsme byli svědky eh, vývoje v tom, co říká komise a z toho bychom také měli vycházet. V posledních několika letech se hodně bavíme o oxidu uhličitém a efektivním využívání energií. Ovšem otázka je trošku širší. Jde o efektivní využívání eh, zdrojů. Eh, hovořil o něm mimochodem také předseda komise Barroso, když se hlasovalo naposledně o, posledně o komisi. Nehovořil o efektivním využívání energií, ale zdrojů tedy. A já si myslím, že komise by měla tedy nadcházející sdělení zaměřit eh, spíše obecně na využívání zdrojů, nejenom na využívání energií. Potom tady to chytré měření. To je jedna z klíčových věcí, kterou zdůrazňujete, paní Tojo. Eh, je tak trochu eh, příliš zdůrazněno. Nejde o to, že bychom se neměli k tomu um, posouvat, ale eh, s těmi chytrými měřiči eh, byste, měli, byste mohla mít inteligenci v eh, špičkách prstů, ale zbytek vašeho systému bude pořád stejný, jako byl předtím. Jde o to, aby páteř energetické elektrické sítě v Evropě byla nejdříve integrována a aby byla dostatečně chytrá, ještě předtím, než budou eh, chytré i ty špičky prstů v tom přirovnání. Eh, chytré měřící eh, zařízení může o 10 procent zvýšit energetickou efektivitu, ale je to podmíněno několika věcmi. Pokud máte chytré měřiče, ale nemáte k nim napojená elektrická zařízení, příslušná tak je vám to k ničemu. Jedně teprve až chytré přístroje spojíte s, chy, s chytrými měřiči, tak to eh, půjde. Takže opět, ano, chytré měřiče budeme potřebovat, ale eh, kdybychom se snažili eh, je teď zavádět, tak bychom se snažili vlastně běhat předtím, než se naučíme chodit. Ty náklady jsou totiž obrovské a vzhledem ke stávajícímu eh, stavu veřejných eh, výdajů a schopnosti investovat na soukromé i eh, státní straně, bychom měli jít pro ty snadno dosažitelné, na ty snadno dosažitelné úspěchy a nejsem si jistý, jestli chytré měřiče jsou právě jimi. A potom schopnost odpojovat uživatele na dálku Víme, že to ovlivňuje bezpečnost eh, spotřebitelů. Zejména u eh, těch lidí, kteří jsou, eh, kteří jsou v problematické životní situaci. Každopádně bychom neměli toto použít jako trojského koně pro distributor energii k tomu, aby odstřihávali lidi. Takže já bych zdůrazňoval spíše chytrou elektrickou distribuční síť a nejenom chytrá měřící zařízení. A potom tady máme další eh, věc. Když se podíváte na eh, oxid uhličitý, tak samozřejmě energetika je tady jednou z věcí, ale druhou eh, je také doprava. A informační a komunikační technologie tady musí sehrát obrovskou úlohu. Musí umožnit mobilitu pokud chcete, aby uživatelé platili za kilometr bez ohledu na to, jestli budou používat eh, kolo, autobus, eh, eh, auto nebo vlak, tak musíte mít velkou infrastrukturu informační. Takže bych tady v tomto ohledu také zdůraznil ten aspekt chytré mobility, tak abyste mohli platit podle toho, kolik toho ujedete. Potom je tady další věc, která souvisí s potravinami. Asi víte, že v rozvinutých zemích se eh, uznává široce, že eh, eh, asi polovinu vyrobených potravin vyplýtváme v rozvojových zemích. V těch méně rozvinutých je to asi 20 pokud chceme opravdu jít směrem chytré spotřeby, tak tady inteligentní, tedy informační a Eh, komunikační technologie mají eh, důležitou úlohu, protože obyčejně se vyhazu, vy, eh, vyhazují potraviny, které prošly tou lhutou pro spotřebu, tou minimální trvanlivostí. Ale víme, že kvůli bezpečnosti máme tolik nárazníkových lhůt, těch jistotních lhůt, že vlastně vyhazujeme jídlo, které je pořád ještě k jídlu, které ještě neprošlo. Takže eh, ten logistický řetěz pro eh, potraviny, tím se opravdu musíme eh, zabývat. Provádí se experimenty v různých evropských zemích v současné době a to bychom také měli zdůraznit. Asi víte, že celý potravinový řetězec spotřebuje nebo vytvoří asi 30-40 emisí CO2. A poslední věc, kterou musíme udělat jako parlament, respektive komise. Pokud si myslíme, že efektivní nakládání se zdroji nebo dokonce efektivní využívání energií je klíčová součást evropské politiky, tak eh, to musíme odrazit nejenom v té zprávě, ale ve všech těch podstatných politikách, které eh, děláme. To, tím myslím eh, rámcové výzkumné programy, rozvojové fondy, regionální politiku, zemědělskou politiku. Tohle musíme začlenit do všech politik Evropské unii tohle je třeba zdůraznit. Vím, že už to bylo někde ve zprávě komise, ale musíme to opravdu zdůrazňovat. Pokud je to priorita, tak to musí být eh, viditelné jako priorita ve všech těch různých programech, eh, které komise eh, dělá. Děkuji vám. Já vám také děkuji, pan Kárenc. Děkuji vám. I já bych eh, poděkoval kolegyni Stoje za první návrh této zprávy. Mám k tomu dvě připomínky, respektive otázky, vlastně tři. Za prvé, posledně jsme se bavili o normalizaci a o tom, jak bychom měli definovat, co to je chytré měřící zařízení. To je ten váš bod 15. bodu 9 doporučujete, aby eh, výkonnost, eh, eh, nebo respektive odhadování energetické účinnosti zohledňovalo i menší budovy. No, já myslím, že to je trošku mimo to, co se tady snažíme řešit. Chyté měsící zařízení v malém domě Eh, ne, eh, zefektivní ten dům. Pokud budete mít eh, špatnou izolaci a budete tam mít chytrý malý počítač, který vám řekne, kolik přesně proděláváte nebo plítváte té energie, tak akorát budete vědět, jak vám tečou peníze, nebo jak vyhazujete peníze, ale možná, že nebudete vůbec schopni na základě toho něco dělat. Čili já si opravdu myslím, že my potřebujeme aby eh, ta energetická výkonnost budov eh, se nejdříve řešila u velkých eh, veřejných budov a u menších budov. Je to odlišná otázka. Myslím si, že je to důležité, ale s ohledem na to, co říkal pan Lambert, je to takový ten, ten problém, jestli slepice nebo vejce. Prostě nejdříve musíme udělat něco a potom se teprve zabývat nějakým měřením. Otázkou eh, šest, eh, otáz, eh, číslo 16. Tam chcete, aby komise stanovila závazné datum, do kdy musí datum, do kdy musí sektor ICT ve členských státech vyhovovat. A já, když slyším závazné datum, tak znamená to, že Eh, vyženeme některé společnosti, které to neudělají, nebo to budou náklady vysoké. To prostě není možné. Já myslím, že chápu, co jste eh, tady v zásadě chtěla říci. Souhlasím s tím, že musíme mít něco konkrétního, ale zároveň dávat tam na to eh, nějaký závazný harmonogram, tam musíme prostě vidět, co to stojí, co to stojí Evropu, A já bych chtěl eh, použít ten termín, eh, který také používal pan Lamberts. Měli bychom eh, nejdříve se snažit dosáhnout těch snadno dosažitelných úspěchů a potom zjistit, co před námi leží dále. Dobrá, děkuji. Kolega Rode. Rád bych poděkoval zpravodajce za odvedenou práci. Domnívám se, že opravdu jste odvedla úžasnou práci, pokud jde o všechny klíčové oblasti, je to výborná prezentace všech záležitostí. Souhlasím s vaším zaměřením na mm, tyto IKT technologie, pokud jde o e-služby, pokud jde o inteligentní měřiče a tak dále, všechny tyto oblasti, to je prostor pro zlepšení. To znamená pro efektivnější využívání energii. I komise o tom hovoří ve svém vzdělení. Čili já osobně předložím pouze několik pozměňovacích návrhů v tomto ohledu. Některé se budou zabývat pouze určitým objasněním nebo záležitostmi, které jsou spojeny s tvorbou nebo potenciálem tvorby dalších pracovních míst pomocí využívání IKT technologií a dosažení větší energetické účinnosti. Otázka nebo spíše doporučení. Možná bychom měli požádat komisi, aby předložila návrhy pro závazné cíle, závazné cíle, které by využívaly IKT technologie pro energetickou účinnost, protože na základě zkušenosti víme, že jakmile máme ty vhodné ambice, dobrý rámec a zároveň určité, určité ambiciozní cíle, takže se nám povede nejenom dosáhnout těchto cílů, a dokonce překročit je. Čili když nám komise tvrdí, že právě tyto měřiče by mohly využít nebo mm, zlepšit o 10 energetické energetickou účinnost, že bychom dokonce mohli IKT snížit o 17 eh, CO2 a 20, o 27 eh, únik v oblasti eh, dopravy. Možná bychom mohli tato čísla přetavit v konkrétní cíle. A samozřejmě, že by to přineslo i nová pracovní místa pro Evropu, pro, Evropu, pro nás. Frau Holl, als nächste. Paní Holma. roli jako další. Rovněž bych ráda poděkovala zpravodajce. Ráda bych poděkovala za odvedenou práci a zároveň s ní souhlasím, pokud je o důležitost měřičů, inteligentních měřičů. První záležitost, která se dotýká směrnice o energetické účinnosti budov. Myslím si, že tento odstavec pravděpodobně už byl překonán realitou, protože my jsme přijali tuto směrnici, upravenou směrnici v prosinci. Už se máme v podstatě tu hranici na 50 čtverečních metrech, zlepšili jsme požadavky, zvýšili požadavky, pokud jde o certifikáty těchto měřiců ve veřejných budovách. Čili pravděpodobně nebude realistické podívat se ještě jedno nebo revidovat tuto směrnici, protože, jak víme, tak prosím si jsme přijali upravenou verzi. Pokud jde o tyto inteligentní měřiče, trošku mě překvapilo to, co řekl pan Lambert, protože osobně se domnívám, že tyto měřiče jsou zásadní. Opravdu je to zásadní předpoklad pro to, abychom využívali nové technologie v této oblasti. Konkrétně No, jsme měli legislativu této oblasti pro obnovitelné energie a zároveň to byla směrnice eh, pro energetickou činnost budov. Čili ptám se, jak by mohli spotřebitelé měřit tuto účinnost, pokud nebudou mít tyto měřiče k dispozici, které teda měří jednak tu využívanou energii a zároveň to, co produkují. To si myslím, že je nezbytný předpoklad pro to, aby tyto budovy se staly energeticky účinné, nebo zároveň u těch u automobilů technologie pokročila mnohem rychleji, než komise předpokládá. Jakmile budeme mít tyto měřiče, tak budeme moci mít i kontrakty s poskytovateli energii, to znamená například byste mohli nabít, nabít automobily v noci, bylo by to jednak energeticky účinné, ekologicky účinné, to je právě právě ta infrastruktura, která musí být implementována tak, abychom byli schopni držet krok s rychlostí rozvoje technologického rozvoje. No a pokud jde o společné specifikace, to jsou technické záležitosti. Možná bychom mohli hovořit spíše o společných minimálních funkcích v tomto ohledu. Ovšem souhlasím s tím, že určité požadavky v tomto ohledu musíme mít k dispozici, protože to, co je zjevné, je to, že některé energetické podniky nejví zájem, neprojevili zájem o ten aspekt, který je nejdůležitější pro spotřebitele a to je ten digitální displej na měřičích. Je zde mnoho podniků, které v podstatě budou mít, řekněme, nebo umístit tyto měřiče jenom proto, aby oni měli určitý přehled. Ovšem nebude to nástroj, který by umožnil změnit vaše chování nebo umožnit tyto informace vám. Čili když hovoříme o těchto měřičích, tak by měl dodržovat určitá kritéria. To znamená, měl by tam být ten displej k dispozici. To si myslím, že je velice důležité. Děkuji. A <clears throat> komise? Paní Para? Je to správně? Eh, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji za to, že vznikla tato eh, velmi vhodná iniciativa. Jenom několik poznámek, podle mě. Za prvé, eh, vítáme tu zprávu o měř, zvláště se týče jeho aspektu měření energetické výkonnosti. Je totiž jinak poměrně složité porovnávat různé metody a techniky a dosahování úspory energií, protože ne eh, vždycky se energie měří stejně. Jenže tak daleko jsme ještě nedospěli. Nejprve musíme vypracovat metodologii, která by nám umožnila energii stejným způsobem také měřit. A pak další otázka. Eh, informační a komunikační technologie mají stále větší dopad na eh, uhlíkové emise. Do roku 2020 se tyto emise mají strojnásobit a proto budeme muset zavést standardizovanou metodologii, tak, aby eh, se snížila energetická náročnost informačních technologií a za tím účelem bude potřeba zavést standardní metodologii pro měření, tak, aby bylo možné hodnotit výsledky tohoto úsilí. A to by mělo být možná ve zprávě eh, jasněji, polopatěji řečeno. Konečně eh, poslední bod k tomu inteligentnímu měření, Vede se o tom debata, existují i závazné cíle, které, cíle, které vyplývají ze směrnice. A myslím, že naším zájmem tehdy bylo se postavit k té otázce nebo postavit tomu problému tak, jak už vy jste někteří to zmínili, vyslovit se k tomu, že zatím neexistuje společná definice eh, inteligentního elektroměru, eh, toho měřiče inteligentního. A proto by bylo dobré, aby se členské státy dohodly na minimální funkčnosti, kterou by tento inteligentní elektroměr vlastně měl. Děkuji. Já děkuji srdečně, paní Bara, a za eh, tuto poslední informaci tím jsme také dopracovali tento bod na pořadu jednání. Chci upozornit, že 2. března je konec lhůty pro posílání pozměňovacích návrhů. Nebo chcete ještě někdo říct něco? Paní Toja, ano. Jenom stručně, pane předsedo, chci poděkovat kolegům eh, za jejich příspěvky během této debaty. Já jsem eh, jenom chtěla říci, že si velice vážím toho, když člověk vypracovává ten první návrh, tak je potřeba postupovat otevřeně a, a nezahajovat tento proces s nějakým uh, již předem příliš přesně nadefinovaným plánem. Je potřeba být otevřený vstupům ostatních kolegů. Uh, padla tady otázka nákladů, ta je důležitá protože samozřejmě od samého počátku je potřeba ehm, zvažovat ehm, nákladové dopady i pro výrobu. Pan Roda se o tom ehm, změři, eh, zmínil. Někdy se stane, že když příliš vám jde o dosažení něčeho, příliš na něco tlačíte, takže to může mít kontraproduktivní výsledky. Ale myslím, že tady v této souvislosti si na to můžeme dát pozor, protože musíme být samozřejmě realističtí. A ještě jedna věc. Standardizace. Tady zase můžeme upřesnit eh, definice eh, minimálních eh, společných požadavků nebo jednotných požadavků. Já jsem zvláště tedy schvalovala jedno to doporučení, i když bych ráda ji dostala podrobněji, eh, v tomto směru. Když hovoříme o různých otázkách s operátory eh, z toho odvětví, tak by bylo dobré, eh, aby oni vypracovali jakýsi přípis o záměru. A když mluvíme o nějakém závazném harmonogramu, tak to neznamená, že eh, to nějakým způsobem eh, nařídíme tomu komerčnímu světu, těm podnikům. Eh, v tom doporučení jsou tabulky, které stanoví, jaký jsou operátoři v jednotlivých členských státech. Ten dokument by se mohl nazvat přípis o záměru nebo nějak podobně, ale měly by tam být uvedeny cíle, které by byly do jisté míry eh, závazné, ale to by se týkalo samozřejmě obou směrů. Mělo by to být směrné, nejenom od nás nařízeno ze zhora, tedy dolů do toho průmyslového obchodního světa. To je vše, co jsem chtěla říci. Já děkuji kolegům srdečně za jejich příspěvky a eh, budu pokračovat v práci na zapracování jejich eh, pozměňovacích návrhů. Já děkuji znovu, takže jsme si řekli, kdy je závazný Ehm, termín pro posílání pozměňovacích návrhů a tím jsme ten bod zvládnu, zvládli a teď se věnujeme dalšímu bodu číslo 17, finanční pomoc společenství v souvislosti s vyřazováním bloku 1 a 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku. Já hovořím pomalu, protože eh, kolegyně zpravodajka je teprve na cestě, ještě úplně se neusadila. Možná bychom si dali minutku dvě pauze, než kolegyni, eh, pauzu, než, kolegyni, eh, než se kolegyni pos, daří se posadit. Minutku pauzu počkáme. Jawohl, wir machen weiter. Punkt 17. Takže budeme pokračovat. Bod 17, ten obsah jsem popsal. Kozloduj, finanční pomoc. pravodajkou je paní eh, kolegyně Hansová. My jsme jí dali dvě minutky na vydechnutí, zapnutí mikrofonu a hned to můžeme rozdělit. Paní kolegyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, u této zprávy jde o hodnocení návrhu komise k financování nákladů nebo požadavků, které eh, byly vysloveny v Bulharsku, které vyplývají z toho, že eh, bloky 1, 2, později až 3 a 4 elektrárny Kozloduj budou postupně odebrány ze sítě, vyřazeny a my se máme poradit o výši prostředku, která bude poskytnuta do roku 2013 Bulharsku eh, ze společného rozpočtu. A máme se poradit i eh, o návrzích, které přišly ze strany Evropské komise Eh, k tomuto plánu. Já bych eh, ráda uvedla některá čísla, která jsou podle mě relevantní a na některá čísla chci eh, upozornit. Jde o 300 milionů euro, které teď tady navrhuje komise jako příspěvek společenství pro vyřazení bloku v Kozloduji když tedy dojde k financování, tak to bude vlastně celkem suma 860 milionů euro. Nejde to úplně všechno z evropského rozpočtu, ale skoro všechno, do, co půjde do Bulharska. A v tomto e, návrhu my máme přeskoumat, jestli ty poslední 300 milionů euro což společně potom s těmi 300 miliony, to budou 860 milionů euro, eh, se vlastně vydají na, ve dvou částech na eh, dva účely. Eh, ten první návrh komise podporuji. Těch 860 milionů se má vynaložit na to, aby se zaručilo, že bloky 3 a 4, podobně jako blok 1 a 2 Kozloduji, budou vyřazeny tak, takovým způsobem, tak, aby jejich znovu zapojení do sítě nebylo možné. To je to, na čem se Evropská unie s ohledem na Kozloduj dohodla. A navíc, podle mého názoru, je potřeba ještě mnohem důsledněji zjistit, co potom bude o, po eh, odpojení a po vyřazení ještě s tím jaderným odpadem, který vzniká provozem těch jaderných reaktorů. Co se tedy s tím odpadem stane? A tady musím říci, že to není zcela jednoduché, tedy si eh, opatřit skutečně jasný vhled do přípravných prací, které se v Bulharsku odehrávají v tomto směru. Ty informace, které jsou doposud k dispozici, co se týče plánování meziskladování, zvláště vysoce radioaktivního paliva, zvlášť těch palivových článků. Tady vlastně nemáme eh, dostatečnou přípravu. Ta příprava se prozatím omezuje na vývoz těchto nebo na zpětné vyvezení těchto palivových článků zpět do Ruska a další vlastně ta cesta eh, je zatím ještě otevřená. Zrovna tak jako otázka, kdy, jak, anebo vůbec, jestli se v Bulharsku bude to palivo nějak ukládat. Můj eh, návrh, který se týká části těch 300 milionů euro, které se nevynaloží na vlastní vyřazení bloků 3 až 4 v Kozloduji, můj návrh tedy pro další vynaložení těch 120 milionů by se týkal eh, tedy eh, toho eh, požadovat, aby Bulharsko mělo tedy spolehlivou koncepci likvidace jaderného odpadu a jeho uložení. Myslím, že pomocí těchto 120 milionů euro v té by se dalo udělat víc tedy pro bezpečnost Bulharska a jeho okolí, než kdyby se těch 120 milionů dál tedy vynaložilo jako vlastně jedna suma ze čtyř jednotlivých sum z Evropské unie. Takovéto projekty se dají financovat i z jiných evropských fondů a já jsem také toho názoru, že těchto 120 milionů euro, ať už se vynaloží na efektivitu, na, na účinnost a nebo na obnovitelné energie, že na tom vlastně nemohou nic změnit a že vlastní strategie bulharské vlády na její energetické hospodářství není ještě vůbec trvale udržitelně orientována. A protože Bulhaři trvají na tom dále využívat jadernou energii, tak eh, jsem proto ve prospěch bezpečnosti a proto celé, že by bylo lepší těch 120 milionů vynaložit eh, tedy pro eh, tedy ty strategie likvidace toho odpadu a ukládání odpadu. To je tedy snad jediný rozdíl od toho, co je obsaženo v návrhu Evropské komise. My jsme o tom dlouho přemýšleli, ale domníváme se, že právě proto, že vyřazování kozloduje bylo zdůvodněno tím, že by se podařilo tak dosáhnout více bezpečnosti a jistoty obecně, tak i taky tak i tady se domníváme, že co se týče aplikace těch nebo využití těch finančních prostředků, že by měly jít především pro zvýšení jaderné bezpečnosti. Děkuji. A chce si vzít slovo někdo z kolegů stínových zpravodajů nebo někdo jiný? Agrafino. Thank uh, Děkuji, pane předsedo. A také bych rád poděkoval paní Harms za uh, zprávu. Myslím si, uh, že uh, obsahuje velice dobré náměty, které vyvolávají obecné otázky o jaderné bezpečnosti a o tom, co dělat v budoucnu s výsledky nebo důsledky používání jaderné energetiky v zemích v jednotlivých dobách. Ale ať se vrátím eh, k té, k to konkrétní zprávě. Tady především eh, cílem bylo vyřešit konkrétní otázku a sice vytvořit eh, rovný prostor nebo stejný rovné, rovný, rovné podmínky pro země, které musely zavřít své, je svá zařízení Litva, Slovensko a Bulharsko toto eh, rozhodnutí zrovnoprávního Bulharsko s těmi ostatními dvěma zeměmi. Eh, důvodem eh, bylo pomoci zemi vyrovnat se s obrovskými náklady předpokládaného zavření jaderného zařízení a také šlo o podnícení efektivnějšího využívání energií a snížení emisí CO2 místo toho při opatřeních, mm, teda měla nahradit tu jadernou elektrárnu. Já si myslím, že komise původně předložila velice dobrý návrh. Nicméně eh, ty otázky, na které eh, poukazuje paní Harms, jsou velice důležité, jsou obecnější a myslím si, že se zaslouží velice důkladnou rozpravu o tom, jak eh, bychom měli do budoucna nakládat s, jadernými, s jaderným odpadem, jak vy jak se postavit k legislativě a tak podobně. Pokud to všem zvážeme s touto konkrétní otázkou, tak nevyřešíme ani jedno. Protože některé eh, tyhle věci potřebují rozsáhlejší rozpravu a nevyřešíme ani tu, tedy, tu původní eh, otázku, a to je program Evropské unie v této věci. Tak teď k těm eh, třem návrhům. Za prvé 40 prostředků na zvýšení energetické účinnosti. Paní Harms navrhuje eh, zaměřit tyto prostředky na investice eh, do úložiště jaderného odpadu. No, když hovoříme o efektivním využívání energií a o 40% na energetickou účinnost tedy, tak to je prvořadým cílem. Tohle mělo eh, zrovnoprávnit Slovensko, Litvu a Bulharsko. Pro ty dvě zatím existují takové programy do roku 2013, takže umožnit použití eh, těchto prostředků i Bulharsku eh, toto eh, zemi zrovnoprávňuje s ostatními, tedy s těmi dvěma dalšími. Druhou věc, kterou bych k tomuto chtěl říci, je, že v praxi v důsledku uzavření kozloduje se používají, používá nyní více uhelných technologií. Takže ty prostředky mimochodem jdou do fondu zpravovaného EBRD a, a mají snížit emise CO2 a zatím to vypadá úspěšně. ale to zproběhne další audit Evropského soudního dvora o používání těch dodatečných prostředků a toho, jak moc se díky nim daří e, snížit emise CO2, což je samozřejmě velice důležitá věc. Potom, e, pokud jde o likvidaci jaderného odpadu, tak to je samozřejmě e, záležitost kontroverzní, ale myslím si, že to si zaslouží větší debatu. Pokud se budeme Eh, pokoušet to zaměřit jenom na tento konkrétní příklad, tak eh, samozřejmě nebude eh, stačit, nebude to stačit k vytvoření toho úložiště v Bulharsku, ale nesmí se to používat jako precedent pro ostatní země, použít evropské prostředky k vybudování úložiště. To otevře velkou debatu. A opět, pokud chceme vyřešit tenhle problém, tak tohle je otázka, kterou si musíme klást. Jak se to bude financovat, eh, s jakou technologií se to bude dělat a tak dále, ale opět to je třeba vést eh, separátně. A poslední věc, a ta se týká návrhu na eh, převoz těch ozářeních materiálů z míst uložení. Musíme tady hovořit o Eh, bezpečnosti, protože eh, já si myslím, že země nemůže porušit asociační dohodu. Eh, otevření té asociační dohody to by byl velký problém. Takže když hovoříme o té likvidaci, tak musíme nejdříve hovořit o technologii, protože já si myslím, že Evropská unie má dostatek instrumentů k tomu, aby prosadila to, co je v přístupové smlouvě. Já si myslím, že jsou to velice důležité otázky a v našem eh, výboru musíme o nich jednat eh, podrobněji, protože se týkají používání eh, jaderné energie, jaderné energie obecně. A určitě se najde mnohem více příkladů, než jenom tento konkrétní, které by nás v této souvislosti mohly zajímat. Děkuji. A nyní kolega Oručev. Благодаря, господин председател. Vyskazom přiznání za Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval, rád bych poděkoval zpravodajce za tuto zprávu. Pokud je o její stanovisko, stanovisko, které by mělo zajistit to, aby došlo k vyřazování těchto bloků. Myslím si, že zde máme několik dobrých, kvalitních argumentů, které jsme předložili v tomto ohledu. Zároveň se však domnívám, že návrh zpravodajky zásadním způsobem pozměňuje, zásadním způsobem pozměňuje opatření, která předložila komise. Pokud totiž budeme dělat rozdíl mezi jadernou a nejadernou části, pokud jde o tuto pomoc, kterou bychom chtěli nabídnout, paní Harms v podstatě tvrdí, že bychom měli zavřít tuto nejadernou oblast, zároveň otevřít jinou oblast, která by umožnila nebo mm, poté by došlo, řekněme, k úniku právě těchto ozářených části odpadu a já osobně se domnívám, že to je návrh, který je neakceptovatelný, neakceptovatelný a proto bychom neměli v tomto okamžiku podpořit tento návrh. Bulharsko se rozhodlo uzavřít tyto čtyři reaktory, protože, jak víme, tak je zde nesmírně důležité právě, aby chom dostali našim závazkům vůči Evropské unii, to znamená odstávka těchto reaktorů, těchto čtyř reaktorů, tak abychom zároveň reagovali ale i na veškeré sociální, ekonomické dopady, socioekonomické dopady tohoto, těchto opatření. Protože bychom nebyli schopni v podstatě uzavřít nebo odstavit tyto bloky, které představují jednu čtvrtinu veškeré produkce naší energie v Bulharsku, aniž by to mělo konkrétní dopady. Paní, paní mm, Harpsová tvrdí, že Bulharsko nemá problémy v tomto ohledu, to znamená, pokud jde o e, výrobu elektrické energie v tomto ohledu. To znamená, že nepotřebuje pomoc, nepotřebuje finanční pomoc v tomto ohledu. Ovšem, podle mého názoru to není pravda, protože náš energetický systém v Bulharsku se samozřejmě snažil připravit na možnost odstavení všech těchto čtyř reaktorů, které představují obrovskou část naší energetické kapacity. Zároveň nesmíme zavírat oči před následujícím faktem v Bulharsku. Znamená odsta- odstavení těchto čtyř reaktorů mm, něco, co naši občané vnímají velice negativně na základě různých průzkumů. Vidíme, že je zde velice silné hnutí, hnutí v celém Bulharsku, které volá po opětovném zprovoznění těchto reaktorů. Osobně se domnívám, že jediný způsob, jediná možnost pro to, aby naši občané pocítili pomoc, pomoc ze strany Evropské unie v tomto ohledu je určitá kompenzace. To znamená právě ta opatření, o kterých jsme hovořili, opatření, které vidíme i nad rámec tohoto sektoru, to znamená kulturní záležitosti nebo řekněme zdravotnictví, veřejné budovy a tak dále, záležitosti, které se dotýkají energetické účinnosti, snižování nákladů v tomto ohledu. To znamená i pomoc, pokud jde o vytápění a tak dále. To jsou záležitosti, které naši občané velice přímo pocítili. Občané Bulharska ovšem, pokud, pokud si zavřeme tuto možnost, tak tím vyšleme velice jasný signál. Velice jasný signál o tom, že občané, občané nebo signál který bude znamenat to, že naši občané nebudou schopni pocítit pomoc v tomto ohledu. Hovoříme zde o těch 120 milionech, to znamená více než jedna třetina pomoci, která byla předpokládána na to další následující období. Řekněme, že bychom využili tyto finanční prostředky na další problémy nebo na další oblasti, které bychom ovšem nebyli schopni vyřešit do roku 2013. To prostě nebude řešením celé problematiky. A z našeho pohledu to nebude účinné a efektivní využití finančních prostředků Evropské unie proto se domnívám, že tento návrh, tento návrh v tomto ohledu je nepřípustný. Jelikož v této zprávě na několika místech zdůrazňujeme tu skutečnost, že by mohlo dojít k narušení hospodářské soutěže, musíme, to znamená, s nás zabránit pomoci, řekněme, v výrobě především v oblasti výroby elektrické energie. Z těchto důvodů se domnívám, že pokud bychom těchto 120 milionů pokud bychom těchto 120 milionů využili jiným způsobem, to znamená například eh, pro tu oblast eh, radioaktivní, eh, radioaktivní toho materiálu, já se domnívám, že toto by představovalo pomoc nejenom pro nás, pro Bulharsko. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že je zde několik dalších zemí, několik dalších zemí, které se nachází v podobné situaci. To znamená, rovněž odstavili své jaderné reaktory, jiné země, které využívají jadernou energii, i v Evropské unii. Bulharsko není jedinou zemí v tomto ohledu. Je to problém, který je je to problematika, která je nesmírně důležitá. To znamená, tak, aby se Bulharsko opravdu dostalo na, aby mělo stejné hrací podmínky jako ostatní země, které přistoupily k odstavení svých jaderných elektráren. To znamená, že předložíme pozměňovací návrhy v tomto ohledu nejenom k dané zprávě, ale i k návrhu Evropské komise. Budeme se snažit upřesnit náš nesouhlas s tímto návrhem v tomto ohledu. To znamená návrh paní zpravodajky. Děkuji. Děkuji vám. Kolega Ransdorf. Děkuji, pane předsedo. V této otázce eh, mám eh, společnou jednu věc se spravodajkou paní Harmsovou. A sice eh, požadavek eh, co nejvyššího bezpečnostního standardu. pro tuto jadernou elektrárnu a pro uh, proces jeho odstavení. Ale v ostatních ohledech s paní Harms plně nesouhlasím. Protože ta dohoda mm, mezi Bulharskem a Evropskou unii, jak byla připravena, to znamená ta slova o přistoupení, počítala s náklady nejenom na odstavení, ale také s eh, kompenzací za ztrátu energetické kapacity. Nejednalo se o pouhou ránu energetické bezpečnosti Bulharska, ale i sousedních států, protože Bulharsko vyváželo elektřinu také do jiných zemí, sousedních zemí, jako bylo Rumunsko, Srbsko a bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Také se jednalo o výpadek rozpočtových příjmů a je zřejmé, že Bulharsko nyní je teď velice sociálně zranitelný stát a my si nemůžeme dovolit eh, ohrozit eh, takovéto země na Balkánu. My potřebujeme stabilní a prosperující Balkán a musíme se vyhnout jakémukoliv eh, sociálnímu napětí v, eh, na Balkáně, protože bez Balkánu Evropa nebude celá. Je v našem zájmu, abychom a vytvořili eh, model eh, hladkého začlenění eh, balkánských států do Evropské unie a Bulharsko je příležitostí, kde to učinit. Takže já jsem připravil 8 pozměňovacích návrhů pro ten text a doufám, že ten přístup, tak jak je navrhne Evropská komise, parlament přijme a doufám, že i ten příspěvek na kompenzaci bude přijat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní, pan Rudy. A děkuji, pane předsedo, jen velice stručně. Pokud jde o finanční řízení, tak eh, máme několik hořkých zkušeností eh, s tímto konkrétním členským eh, státem, s Bulharskem. Já já jsem si přečetl pravidlo 53 finančního nařízení. Budeme mít právo kontrolovat prostředky vynaložené v rámci Mezinárodního podpůrného orgánu, o který se tady jedná a máme také nějakou záruku ohledně používání těch peněz při e, hledání společností, které budou provádět to odstavení. A v likvidaci máme transparentnost veřejných výběrových řízení a můžeme tady také mít komunitární preferenci, tak abychom posílili e, sebe sami, protože my už máme mm, velké zkušenosti e, Eh, s likvidací a odstavováním eh, jaderných elektráren. Děkuji mnohokrát a já bych dal slovo panu Farosovi za komisi generálnímu řediteli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce za předloženou zprávu. S velkým zadosti učiněním vidím, že je tady vysoký stupeň konvergence mezi předloženou zprávou a návrhem komise. V obou dokumentech se uznává, že to odstavování eh, v Kozloduji se má odehrávat podle nejpřísnějších eh, norem a oba dva dokumenty uznávají, že tato aktivita bude financována do roku 2013 a že to financování by mělo jít eh, z fondu pro odstavení bloků z EBRD. Také jsme nalezli dohodu, co se týče eh, pro uspořádání eh, těch finančních nezbytností, i když zpravodajka vychází z toho, že 300 milionů euro eh, na ty čtyři roky eh, je na ty čtyři roky přiměřená částka. Potom přichází kritický bod, kde se naše názory různí a to je otázka, jak je potřeba tyto prostředky eh, využít. Co se týče těch 180 eh, milionů, tady zpravodajka souhlasí s návrhem komise. Jde tedy o to, jestli těch 120 milionů by se mělo naplánovat na to, tak jak se eh, předpokládá v článku 30 přístupové smlouvy na financování energetických projektů, a nebo jestli těch 120 milionů máme vzít a máme jimi zafinancovat Eh, projekt pro eh, uložení eh, vyhořelých palivových článků. Já chci ujistit paní zpravodajku, že komise pokládá, že výstavba úložišť je z politického hlediska velice důležitá a komisař již potrhl, že komise, co se týče uh, Eh, řízení jaderného odpadu nebo zvládání jaderného odpadu ještě zapracuje letos do zvláštního eh, návrhu, který předloží. Potom, až budeme mít takový návrh k dispozici, tak vyplyne otázka, jestli potom bude už správné to financování určitých projektů, které by mohly vyplynout z tohoto návrhu, už předev, předem vlastně Eh, hodnotit a předem vlastně eh, počítat eh, s výstavbou něčeho, co nemá nic společného s výstavbou úložiště. Musíme si položit otázku, jestli takovým postupem nevytvoříme jakýsi kaskádový efekt, jestli tím neotevřeme dveře tomu, že potom by všechny ostatní státy, již se to bude týkat, stavba takového úložiště, jestli potom nebudou stejnou pomoc od společenství vyžadovat z různých eh, tedy rozpočtů. A potom je tady ještě otázka, jestli energetické projekty vůbec mají ještě smysl. A tady eh, bych rád podtrhl to, že energetické projekty v Bulharsku se netýkají jenom výstavby nových výrobních kapacit nebo nových produkčních kapacit uzavřením jaderné elektrárny v, Kozlo, v Kozloduji jsme ovlivnili a, a změnili složení eh, energetického mixu v Bulharsku a víme, že eh, je potřeba investovat ještě do přenosových sítí, aby bylo možné Eh, tedy vlastně nějakým způsobem pokrýt eh, tento nový vývoj. Víme třeba, že určité transform, transformátorové stanice by se daly ještě zafinancovat investičně tak, aby bylo možné garantovat energetické toky. Tyto projekty eh, jsou zcela nezávislé na otázce, jestli tam potřebuje ještě další kapacity na výrobu elektřiny. A co se týče projektů na energetickou účinnost, tady eh, se názory liší. Podle našeho názoru a našeho hodnocení je Bulharsko členský stát, který je asi osmkrát energeticky náročný než průměr společenství. A právě zde by bylo možné eh, nejvíce získat těmito projekty na úsporu energie pro celé společenství. Právě tady by byly smysluplné investice do úspor eh, energií. Já bych rád poskytl eh, konzultace tak, aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení těch otázek úspor energií, aby bylo možné dospět k nezávislým ehm, výsledkům. My jsme navrhli, že tyto prostředky eh, poplynou z fondu eh, v rámci EBRD a tento příliv financí bude pravidelně kontrolován, ty projekty budou předkládány výboru, který je bude detailně kontrolovat, zajistí transparentnost a e, kontrolu e, plynutí těchto finančních prostředků a momentálně mohu říci, že Evropský účetní dvůr právě se chystá provést takovou kontrolu e, výkonnosti. Takže komise je proto, Eh, abychom eh, zbytečně nepředjímali financování úložiště a, a, zaj, a shodněme se na tom, že investování do energeticky účinných projektů jsou velice smysluplné a právě pro Bulharsko by stálo za to je realizovat. Děkuji vám. Děkuji. Myslím, že eh, nabídku eh, této analýzy rádi eh, přijmeme a ještě jednou dám slovo paní Harms. Takže zaprvé eh, je důležité, abych řekla, že vůbec nemám nic proti tomu, aby se v Bulharsku dělalo více pro efektivní využívání energií a trvale udržitelnou strategii v energetice. Já akorát z vlastního poznání zjišťuji, že Výsledky eh, těch eh, výdajů eh, činěných Bulharskem a tím, co se platí Evropskou unii, jsou, nebo ten poměr mezi tím opravdu hovoří proto, že Bulharsko tu efektivitu a obnovitelné nebo ty udržitelné strategie neučinilo středobodem svých snah. A proto by komise, i když jsou tam dobré projekty eh, z evropských peněz, ehm, by měla komise při eh, hodnocení celkové strategie v Bulharsku tohle neměla tedy podceňovat. Jsme ještě daleko od toho, abychom dosáhli k nějakému, nějakého výrazného posunu v eh, Bulharsku v oblasti efektivitního využívání energií. Myslím si, že se to může jenom zlepšit. A druhá věc, a to musím říct si zcela jasně, já jako zelená, to vás nikoho asi nepřekvapí, nemám vůbec zájem na tom, abych jakkoliv eh, podporovala eh, v atomové hospodářství v eh, Bulharsku nebo v ruských firmách, které tam budou investovat, které už to tam mají obšancované, ale na druhou stranu, pokud Evropané, jako Evropané, nejenom pokud jde o finanční stránku, ale také pokud jde o tvorbu bezpečnostních eh, standardů. Eh, nebudeme tedy podporovat eh, Bulharsko při uzavírání Kozloduje, tak musíme prostě potom mít na paměti celkovou situaci. A já bych tady připomněla to, co Bulharsko může říct Evropské komisi. Já zatím nemám dojem, že Bulharsko by doposud eh, za to odstavování eh, kozloduje, nebo proto eh, odstavování kozloduje realizovalo nějakou přiměřenou strategii. Když se podíváte na smlouvy s Ruskem, které jsou k dispozici i komisi, tak tam o odůvodnění eh, je v zprávě o společné umluvě. A tak uvidíte, že není dostatek prostředků na konečné úložiště a to eh, zpracovávání v Rusku je považováno eh, za způsob, jak eh, nezatěžovat budoucí generace nepřijatelně. Já si nemyslím, že toho takhle se nevyhýbáme eh, zátěži budoucí generací. Pro mě je důležité, že Bulhaři samotní říkají, že nemají vůbec peníze na to, aby připravili v úložiště konečné a proto spálený odpad z Kozlově vyváží do Ruska. To je eh, situace, kterou nepovažuji za přijatelnou a eh, která podle mého názoru, zejména když pan eh, Ettinger až nastoupí jako nový zodpovědný komisař, musí vzít na vědomí a sice, že konečné uskladnění a respektive likvidace za levné ceny to není možné Tohle není přijatelná cesta. A nabídka pro Bulharsko a těchto 120 milionů, tak aby, aby to Bulharsko tedy eh, to využilo i na fond, který musí být potom daleko větší, a, a aby si vytvořilo příslušné likvidační strategie, tak ta nabídka eh, by eh, potom mm, neměla nás Eh, odchýlit od toho, nebo eh, rozptýlit od debat o tom, jak eh, vlastně tu celkovou strategii nastavit. Nicméně s napětím očekávám další vývoj debaty. Děkuji vám mnohokrát za tuto intenzivní výměnu a tímto uzavírám tento bod na pořádu jednání a pozměňovací návrhy prosím předložte do 4. března teď bod 18, tam už k tomu nemám žádné další sdělení. U bodu 19 to víte, tam to nebudu eh, číst eh, a ty termíny jsou jasné. Děkuji vám tedy za dospravu eh, dnešní a přeji vám hezký zbytek dne.